Okay. If, if we can, uh, if, if she's not here. Pokud tady nebudou za, nebude paní uh, předsedkyně za 10 minut, tak bychom začali s tím dalším bodem na programu jednání, takže vás poprosím o spolupráci, abyste zajistili přítomnost zpravodajů, stěnových i hlavního zpravodaje. Okay. Uh, you don't need to organize that anymore. <laughs> Our guest is already... Tak eh, konec změn, vracíme se k původnímu eh, programu, protože mm, náš host eh, již téměř dorazil, paní předsedkyně se blíží, takže začneme tím třetím bodem na programu. Okay, dear colleagues, then uh, we're, we're going to start with... Uh... Takže kolegové, začneme prvním bodem, což je prezentace, jak už jsem říkal, paní Michelle Konins, předsedkyně agentury Eurojust, kterou zde mezi námi vítám. Jedná se o prezentaci čtvrté zprávy Eurojustu o zahraničních teroristických bojovnících a cílem dnešní výměny názorů je představit zjištění Eurojustu, pokud jde o vývoj eh, reakce Evropské unie v oblasti trestního práva na návrat zahraničních teroristických bojovníků a budeme hovořit také o opatřeních, která mohou přijímat členské státy. Předávám slovo paní Konins, eh, aby nám zprávu představila a pak budou mít prostor poslance, kteří se budou chtít v diskuzi vyjádřit, takže můžete začít, paní předsedkyně. Děkuji. Pane předsedo, opravdu se vám velice omlívám za, za spoždění. To byla skutečně noční můra, ta eh, bruselská doprava. A nečekaně mě to tedy překvapilo. Takže teď bych tedy začala s představením čtvrté zprávy o zahraničních teroristických bojovnících. Jak už zaznělo, je to čtvrté vydání naší zprávy, která se věnuje zahraničním teroristickým bojovníkům. My jsme e, začali řešit tuto problematiku už v roce 2012 na ročním zasedání zvláštních odborníků a veřejných žalobců, kteří se věnují problematice terorismu. V roce 2012 jsme zaznamenali první eh, Eh, příznaky toho, že se z Iráku a Syrie vrací zahraniční terorističtí bojovníci. Od té doby jsme se mm, eh, stoprocentně eh, věnovali této problematice s plným nasazením z hlediska mm, reakce prostřednictvím trestního zpráva v roce 2014 až 16 až do dnešní doby se všichni eh, odborníci na toto téma v rámci Eurojustu soustředí. Před několika lety eh, jsem zde zmínila některé záležitosti, které ovšem eh, nepozbyly platnosti. Naše zjištění, která jsme učinili v prvních fázích, jsou doposavat platná a dále je obohacujeme dalšími poznatky. První eh, má informace tedy taková, že mezinárodní justiční spolupráce je mnohem důležitější než kdykoliv dříve, pokud chceme účinně a efektivně s tímto jevem bojovat. Eh, a zároveň s tím je potřeba eh, zajistit důkazní stránku, nejenom schromažďování, sdílení a uplatňování důkazů, ale rychlé zajišťování důkazů je stejně důležité jako jejich samotné e, získání. A to je e, také v ústředí našich aktivit. E, teď několik čísel. Vidíme, že při operační práci od za poslední dva roky se zlepšila koordinace a také práce společných vyšetřovacích týmů a také například Evropský zatykač nebo e, společné vyšetřovací týmy, které už nějakou dobu fungují. To vše nám pomáhá naplňovat náš eh, cíl, zajišťovat důkazy a to rychlým způsobem. Když se teď tedy podíváme na ta čísla za rok 2012 a 2016, pokud jde o vyšetřování a stíhání, tak v roce 2016 eh, jsme prováděli 133 vyšetření a stíhání eh, kdy v roce 2014 bylo 33 a v roce 2015 bylo 100. Uzavřené soudní případy v roce 2014 180, v roce 2015 218 a v roce 2016 275. Takže, jak vidíte, dochází k postupnému navyšování počtu případů v celé Evropské unii. Pokud jde o stíhané osoby, a to jsou čísla, eh, které najdete v naší zprávě, tak v roce 2014 444 osob bylo stíháno, v roce 2015 513 a v roce 2016 5 580 lidí. Vidíte, že v roce 2016 došlo také mm, k usvědčení řady osob eh, v oblasti boje s džihadistickým terorismem v 17 členských státech eh, a v 89, 89% případů byl mm, pachatel usvědčen, pouze v 11% případů byl sproštěn viny. Takže vidíte, že úřady skutečně postupují eh, správným způsobem. V případech, které eh, vedly k odnětí svobody, Většina z nich tedy vedla k, k trestu odnětí svobody nebo k různým eh, omezovacím příkladům nařízené ústavní eh, psychiatrické léčbě a tak dále. To jsou tedy věci, které jsem vám chtěla říct hned úvodem. Teď pokud jde o schromažďování důkazů, tak eh, na zasedání, které proběhlo v loňském roce se specializovanými eh, veřejnými eh, žalobci, tak jsme se soustředili na důkazy, které jsou schromažďovány prostřednictvím spravodajských útvarů a nakolik je můžeme využít při trestním řízení. To byla jedna z otázek, kterou jsme eh, předali našim kolegům ke, ke zvážení před naším zasedáním v Eurojustu a ukazuje se, že je tady celá řada možností. V některých členských státech spravodajské informace nemohou být využity jako důkazní materiál v trestním řízení, v některých jiných zemích takové informace použity být mohou ale pouze jako základ pro zahájení trestního stíhání a Následně mohou být použity jako důkaz v trestním e, řízení, pokud jsou podloženy dalšími důkazy. V některých případech vznikla už e, legislativa, aby došlo k regulování vazby mezi spravodajskými útvary a e, státními zastupitelstvími a týká se to předávání zpravodajských informací eh, státním zastupitelstvím. V některých zemích spravodajské útvary eh, dokonce fungují jako eh, odborné útvary přímo, při, přímo v rámci trestního řízení. Takže jak vidíte, možností je tady celá řada. My doporučujeme, aby došlo Eh, k zapojení eh, těchto odborných útvarů co možná nejdříve, zvláště pokud zpravodajské informace pocházejí ze třetích zemí a kdy musíme tedy eh, pro, fungovat na základě vzájemné právní pomoci. Důkazy ovšem musí být schromážděny podle zásad právního státu, musí být přípustné, konkrétní a tady může sehrát svou roli Eurojust. Další bod, eh, kterému jsme se věnovali, je otázka deradikalizace. Víte, že v roce 2015 na zasedání, které organizovala komisařka Jourová, bylo rozhodnuto, že Eurojust eh, získá novou roli při mapování opatření, která uplatňují eh, členské státy v oblasti deradikalizace. A i zde vidíme obrovskou řadu možností, které se nabízejí od eh, prvních příznaků radikalizace eh, v celém tom procesu, kdy se lidé chystají eh, opustit EU e a směřují do konfliktních zón v Sýrii a Iráku. I zde jsou možnosti reagovat na příznaky radikalizace ve všech fázích. Ještě než se dostaneme do represivní fáze, tak se nabízejí jiné možnosti, například eh, komunitní integrační služby, je to ehm, multidisciplinární záležitost, kdy se zapojují odborníci z různých oblastí, z oblasti školství, rodinné politiky, eh, zapojujeme sportovní kluby, mentory, zdravotní pracovníky. Je tady celá řada možností, jak tyto odborníky propojit eh, a zmírnit rizika v případě, že se objeví první náznaky radikalizace. A jakmile se dostaneme do druhé fáze a vidíme, že jsou tady už náznaky prvních pokusů přistoupit k trestní činnost, k trestné činnosti, tak i v tu chvíli existují určité možnosti, jak eh, zasáhnout eh, ještě bez, té, eh, bez těch represivních kroků. I po návratu je možné navrátilce klasifikovat na základě rizika, které představuje. A protože se věnujeme judikatuře a soudním řízením, sledujeme je, tak vidíme, že I v rámci trestního řízení je možné provést posouzení toho, jak nejlépe cíleně přistoupit k dané osobě předtím, než je odeslán k výkonu trestu odnětí svobody. A dokonce i ve věznicích je možné pokračovat v naší práci, protože řada věznic je inkubátorem eh, radikalizace. Takže eh, je možné zajistit to oddělení od souzenců za mm, džihadistický eh, terorismus ve věznicích a tím směřovat k deradikalizaci. V některých eh, členských státech jdou čistě cestou represe. Jakmile vidíte, že je ten navrátilec skutečně eh, eh, nezvratně radikalizovaný, represe je asi na místě, jindy je možné aplikovat i jiná opatření. Zatím je příliš brzo, abychom provedli posouzení dopadu, takže zatím nevíme, co vede nejsnáze a nejlépe k k snížení eh, riziku eh, teroristické činnosti. Vím, že se teď eh, řada členských států věnuje politikám v oblasti navrátilců a tady ten trestně právní aspekt je více než relevantní. Co jsme dále zjistili, je to, že tady je vazba mezi terorismem a organizovanou trestnou činností. Máme ukazatele z různých zpráv a neustále se, se prokazuje, že vazba mezi těmito dvěma jevy zde je. Pokud je organizovanou trestnou činnost, obchodování s výbušninami a zbraněmi, zneužívání falešných dokumentů, obchodování s lidmi, drahými kovy, převaděčství. Toto je eh, dlouhý seznam trestné činnosti a my vidíme, že některé členské státy se začínají eh, zaobírat možnosti využití zvláštních vyšetřovacích technik eh, v boji s organizovanou trestnou činností a snaží se tyto nástroje uplatňovat i e, v oblasti boje s terorismem. Pokud jde o legislativu, tak e, ta jsme se věnovali především v první zprávě, tehdy jsme žádali, aby došlo k harmonizaci a vytvoření komplexního e, právního rámce. Máme teď směrnici o boji s terorismem, takže to se zadařilo. Děkujeme Evropskému parlamentu za spolupráci. Tato směrnice vlastně reaguje eh, na eh, usnesení Rady bezpečnosti OSN 2178, což eh, je velice dobře, protože doposavat byly ve stíhání mezery, některé členské státy byly pasivní, některé členské státy neměly definované všechny trestné činy v oblasti terorismu cestování, financování, těchto eh, zločineckých organizací eh, nebylo dostatečně postihováno ve všech členských státech. My stále ještě sledujeme eh, legislativní stav v jednotlivých státech vidíme, že se někde liší interpretace, například tam, kde odcházejí ženy do konfliktních zón v Iráku a Syrii a, a poskytují podporu bojovníkům, jsou stíhány za podporu eh, teroristických skupin, jinde nejsou. Například v některých členských státech eh, se netrestá to, že se žena stane eh, manželkou teroristického bojovníka a tak podobně. Ale pokud jde o navrátilce, tak tam postupně jsme svědky toho, že počet navrátilců už neroste. Naopak zvyšují se šance, že dojde k jejich relokaci ve válečných zónách, že se přesouvají ze Sýrie a Iráku do jiných eh, sousedních regionů, ale dochází k novým tendencím a vidíme, že ženy a mladiství se začínají do Evropy vracet a těm je třeba věnovat zvláštní pozornost. Pokud jde o politiku ohledně navrátilců, tak eh, my jsme diskutovali o tom, kdo představuje riziko, nebezpečí, na koho se zaměřit a jakým způsobem. A vidíme, že teroristický mm, záměr a schopnost páchat teroristický e, útok je tím důležitým kritériem pro posouzení nebezpečnosti. Takže neposouzujeme to z hlediska toho, zda osoba je žena či mladiství, pokud tam existuje ten záměr spáchat teroristický útok a zároveň ta schopnost a možnost ten útok spáchat, tak daná osoba představuje riziko. A kromě toho, jako mm, eh, kromě toho u žen například eh, sledujeme jejich eh, předchozí trestní rejstřík a pokud už je tam nějaký záznam, tak samozřejmě takovou ženu považujeme za zvláště nebezpečnou. U dětí a mladistvých je to komplikované, protože ty, pokud se vrací jako oběti, tak je třeba eh, adaptovat eh, náš přístup. Ti, kteří eh, se vracejí jako vraždící zbraně, i na ty je třeba se maximálně zaměřit, ale jiným způsobem. Já se k tomuto tématu vrátím a my vidíme, že systém justice mladistvých je organizován v členských státech různým způsobem a i tomu musíme v blízké budoucnosti věnovat pozornost. Pokud jde o oběti, tak eh, my eh, samozřejmě za obětmi eh, stojíme a chceme jejich roli ochránit. To, jakým způsobem řešit problematiku obětí po takových útocích, jako byly v Berlíně, Paříži či Bruselu, tak tady si myslím, že je třeba především zatím zmapovat nejlepší postupy a rozšířit je vidíme, že naše koordinační setkání, jako to mezi Belgií a Francií, Belgií a Spojenými státy po pařížských a bruselských atentátech, jsou skutečně účinné, vedou k eh, důkazům rychlým způsobem, ale také vidíme, že eh, musíme být zneklidněni na úrovni rozpočtové v Eurojustu. Myslím, že Rozpočtový výbor tomu již věnoval určitou pozornost, když eh, zpracovával eh, svůj návrh zprávy o návrhu rozpočtu na rok 2018. Ehm, eh, ta starost už byla formulována a ehm, vidíme to také, že ty agentury v, prvním, v první linii Frontex, Eurojust eh, jsou dostatečně vybaveny eh, personálem a rozpočtem. My jsme jednou eh, z nich. Zabýváme se justicí, spravedlností, nemůžeme se zastavit na půl cesty a musíme tu práci završit. A mezinárodní spolupráce, koordinace je nesmírně nutná a sice rychle. Takže nemůžeme zůstat v polovině cesty a ceníme si pomoci za poslední rok, které se nám dostalo. Musíme pokračovat, protože nyní se to skutečně stává velmi, velmi kritické. Pokud nebudeme moci získat ten rozpočet na rok 2018 a personální vybavení, které potřebujeme, my jsme již eh, museli do určité míry eh, krátit, ale v oblasti bezpečnosti to nemůže přicházet vůbec eh, do úvahy. Je to prostě, není to vůbec obce. Děkuji, paní Cunnings, a nyní bych chtěl vyzvat zástupce jednotlivých politických skupin, aby se vyjádřili. Viděl jsem, že se už přihlásila paní Macola a prosím také o signály z dalších politických skupin. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Konings, že se dostavila a že nám předestřela tak rozsáhlý přehled o aktivitách Eurojustu a potřebách a požadavcích Eurojustu. To jsme si vyslechli a určitě naleznete pochopení eh, v mé politické skupině. Já jsem eh, velice ráda, že jste věnovala značnou část svého projevu obětem, což je pro nás zcela zásadní. Někdy se domníváme, že nejenom Evropský parlament, ale i jiné instituce nevěnují dost času a pozornosti eh, v debatě o terorismu eh, právě obětem a těm dlouhodobým důsledkům eh, teroristických útoků na oběti a jejich okolí. A také společenským a ekonomickým důsledkům takovýchto útoků na tyto rodiny. Také jste hovořila o rozdílech, jak jednotlivé členské státy přistupují ke spravodajským informacím, které dostávají, pokud jsem to správně pochopila. Mohla byste nám eh, to trošku prohloubit? Eh, existují velké rozdíly mezi orgány jednotlivých členských států? tu, jak přistupují ke spravodajským informacím a jaké e, je vaše doporučení, e, abychom zajistili lepší příjem informací a také lepší návaznost. E, někdy ve zprávách zaznamenáváme, že informace byly poskytnuty, ale pak nebyly dostatečně předávány dále a že ta vazba mezi terorismem a organizovaným zločinem není eh, dostatečně proskoumána, prostě nevěnujeme dostatek pozornosti takovýmto propojením. Jsou ještě další eh, řečníci, kteří by se rádi něco zeptali. Děkuji vám a musím se omluvit, že jsem se dostavila tak pozdě a tudíž jsem eh, nemohla vyslechnout celý projev eh, našeho hosta. Je mi to velmi líto, ale pokud jde o takzvané zahraniční bojovníky, tak se tomu hodně věnujeme a eh, také přijímáme eh, řadu zákonů o tom, jak zjistit, kdo jsou radikalizované osoby, jak je sledovat, zejména sledovat ty, kteří odjíždějí do třetích zemí, kde eh, prodělají určité cvičení a pak se zase eh, vracejí. Ale možná, a možná jste to také zmínila, většina lidí, kteří páchají eh, teroristické útoky, jsou zatím v drtivé většině občany Evropské unie. Tudíž po mém soudu není dostačující tyto osoby mapovat, sledovat a pak, když spáchají útok, je tedy uvěznit, dobrá, ale nebylo by lepší pracovat více na prevenci i když hm, víme o lidech, kteří se začínají radikalizovat, tak je nejenom sledovat policejními orgány, ale také spolupracovat se sociálními pracovníky, školami a tak dále, abychom nalezli způsoby deradikalizace. Je to něco, čím se rovněž zabýváte? Pokud ano, do jaké míry pak můžete spolupracovat s jinými orgány, občanskou společností, aby se také postupovalo tímto směrem? Děkuji vám. Ještě jsem viděl, že se hlásila paní Wimberg a Eva Jolie a Ana Gomes. Takže vyslechneme tyto eh, tři poslankyně a pak dáme opět slovo našemu hostu. Paní Wimberg, eh, děkuji vám. A srdečně děkuji za informace, která, které se nám podala. Moje první otázka se týká následujícího bodu. Jak posuzujete situaci? Kolik osob existuje v Evropské unii, které jsou v přímé souvislosti s teroristickou činností? Také jste hovořila o ženách a dětech, které se vracejí. Máte i zde určitá čísla. Jaký je počet těchto osob v praxi? Existují vůbec tyto údaje? A pak jste také hovořila o tom, jak lze případně zmírnit radikalizaci. Po mém soudu je zapotřebí obrovských finančních zdrojů. Vidíme to ve Švédsku. Potřebujeme také mnohem více policejních sil. Máme příliš málo policistů ve Švédsku mm, k tomuto účelu. Uvažovalo se i o tom, jak skutečně podchytit a sledovat tyto osoby, které představují potenciální riziko. Já jsem také říkala v minulosti, že se musíme snažit, aby ti, kteří se vracejí do Evropské unie z třetí země, byli registrováni. Je nutno je již eh, zastavit a registrovat na hraničních přechodech. Pak bychom mohl, možná mohli ostatní, um, ostatním zabránit um, před touto radikalizací. Děkuji, paní Žolí. Eh, děkuji vám a děkuji za vaši účast a zprávu o vaší činnosti. Já ale nejsem zcela uspokojena. Eh, byla bych eh, bývala ráda slyšela něco více o těchto aspektech. Jak vysoké je procento občanů Evropské unie, to znamená eh, zahraničních boje, bojovníků v rámci občanů Evropské unie? Máte ně, nějaký údaj číselný k tomu? A dále hovoříte o spravodajských informacích, které lze použít eh, v rámci stíhání nebo vyšetřování. Když jde o přísně tajné informace, kdo má k ním přístup v takovýchto situacích? A jsou dány k dispozici také obraně, anebo eh, existuje nějaký mechanismus, aby ten, kdo obhajuje obžalované, se k těm informacím dostal a budete také předloženou zprávu zveřejňovat a eh, jmenovat také příslušné členské státy. Děkuji. Nyní má slovo paní Gomez. Já se také omlouvám, kvůli dopravě jsem eh, nemohla vyslechnout úvod nebo první část vaší zprávy, ale byl zde někdo, kdo mě zastupoval a ten mi to zreferuje. Moje otázka je následující. Zda členské státy realizují programy na šíření deradikalizace, zejména eh, ve vězenských zařízeních a berou v, úvahy, v úvahu to, Eh, eh, jaké závěry vy vyvozujete nebo jaké poznatky ehm, vyvozujete z vašich eh, šetření. Ehm, také vidíme, že přibývá radikalizovaných žen ehm, a přes internet a doma a tak dále. Jak se k tomu stavíte dále? Pak ta představa, že ti lidé by měli být zastavováni už na hranicích, je směšná. Je to to tež, jako když eh, propojujeme nebo spojujeme uprchlíky s teroristy. Problém je, že terorismus eh, se vyskytuje v naší společnosti, protože většina teroristů jsou naši vlastní lidé, eh, kteří se radikalizují vinou hloupé politiky, austerity a tak dále. A další problém je praní špinavých peněz. Nyní se zabýváme eh, prací eh, na páté směrnici eh, proti praní špinavých peněz a to se také týká do jisté míry deradikalizace, ale naše členské státy to nechápou a nejsou ochotny seriózně implementovat směrnici o praní špinavých peněz a zcela zapomínají, že se to také týká Ehm, právě boje proti terorismu. Moje otázka je, jak vy vidíte implementaci stávajících směrnic o praní špinavých peněz v členských státech? Jak se to vyvíjí? Slýcháme, že teroristické činy jsou nízkonákladovou eh, činností. Na straně druhé vidíme, že je do toho zapojen i do značné míry organizovaný zločin, že prostě stojí v pozadí, v eh, pozadí toho a prostě praní špinavých peněz s tím tím souvisí. E, jaké vy máte o tom poznatky a jaké závěry z toho vyvozujete, e, které by se daly uplatnit pak v rámci revize směrnice o praní špinavých peněz? E, děkuji. A jsem viděl, že se hlásí další dva řečníci. Rád vám udělím slovo, ale prosím, abyste se omezili na dvě minuty ve svých otázkách. Pan Button. Děkuji, pane předsedo. Vy hovoříte o těchto eh, eh, lidech eh, ku podivu jako o bojovnicích, ale to nejsou bojovníci, jsou to džihadisté, kteří tedy usilují o mučednictví, tak snad by se to mělo pojmenovat mm, pravým jménem. Hovoříte také o řešení příčin, ale také je nutno mm, řešit vlastně ty základní a zásadní efekty a jedním z nich je také Eh, přísun finančních prostředků ze Saudské Arabie, Pakistánu a tak dále. A je nutno samozřejmě eh, potírat eh, tyto finanční zdroje, které plynou vahabistům a, a dalším sektám. Eh, extremistickým kazatelům v mešitách. Neměla by vzniknout společná kooperativní politika mezi eh, vládami eh, členských států EU, aby se zastavilo financování mešit zvenčí, a tak aby chtějí-li si vybudovat mešitu někde a financovat imama, musí ty finanční prostředky zmobilizovat sami doma. Děkuji, paní Intveld. Děkuji mě eh, zaujalo něco, co uvedla paní Gomez o směrnici proti praní špinavých peněz. Eh, my víme, že například maďarská vláda nedávno schválila zákon o nevládních organizacích, eh, což vychází ze směrnice o praní špinavých peněz, ale cílem je obtěžovat eh, mm, eh, a omezovat činnost nevládních organizací. Také známe zákonnou situaci nebo mm, legislativní situaci v Polsku. Jak vidíte roli justice v jednotlivých členských státech a jak posuzujete jejich transpozici evropského práva? Děkuji. Děkuji. Děkuji. To bylo hodně otázek. Vím, že za dvě minutky to asi nestihnete zodpovědět, ale takže klidně můžete hovořit i déle než do deseti hodin, ale nějak se to snažte, snažte trošku zestručnit. Well, I think that uh, those questions were extremely... Ano, já si myslím, že to byly eh, samé relevantní otázky, protože eh, poukázaly na další důležité věci. Boj proti terorismu a džihadismu je tak komplikovanou oblastí, že zde nemáme žádné jednoduché odpovědi. čím více případů odhalíte a vyšetřujete, tím více vrstev možných řešení najdete. Mhm. Ti zahraniční bojovníci to není jediný problém. Tady tedy to, že někdo vycestuje do Sýrie a vrátí se zpátky vytrénován, není jediný problém. Ukazuje se, že také máme teroristy, kteří nikdy neopustili Evropskou unii. Máme zde malé buňky, které jsou nějak, nějakým způsobem propojené a potom jsou třeba nějak volně napojené na ty eh, eh, zahraniční bojovníky v těch válečných zónách. Eh, potom máme samozřejmě způsob, jak využívají sociální sítě pro mm, nábor, trénink, ehm, různé organizování a podobně. Tyto aktivity eh, využívají cloud computing, eh, takzvaný darknet, eh, různé kódování a šifrování, takže ne vše z těchto aktivit rozkryjeme nebo objevíme. máme samozřejmě někdy podezření. Eh, ukazuje se, že se třeba používá i bitcoinů eh, pro hm, financování některých aktivit. Eh, takže my prostě máme určitý vhled, uvědomujeme si věci, ale nevíme všechno, nemáme odpovědi na všechny problémy a právě proto je tak důležité zmapovat co je eh, takzvaný hardcore bojovník. Když se podíváme třeba na eh, usnesení eh, OSN, které se tomu věnuje, které definuje takzvaného utuženého bojevníka. A e, prostě proti tomu se dá postupovat jedině jediným způsobem a to jsou represe. E, vůči některým jiným můžeme postupovat jinak. U některých třeba ještě stojí za to dělat preze, prevenci. E, v některých případech stojí za to pracovat na deradikalizaci, rehabilitaci a tak dále. Prostě nemáme zde paušální řešení a Eh, bohužel si neuvědomujeme všechny problémy. A zase eh, v minulém, týdne, eh, v minulém týdnu došlo ke třem útokům během tří dnů v různých ve třech městech. Toto vlastně bylo ze strany lidí, o kterých potom všichni říkali, že ty by nikdy nespáchali teroristický čin, nikdo by to od nich neočekával. Tak to je prostě obrovsky těžké. Na tom tématu jsme začali pracovat v roce 2012, sedm zemí v roce 2012 mělo třeba desítky takovýchto eh, bojovníků, kteří cestovali tam a zpátky, ale toto, toto číslo se zvětšovalo. Teď už vlastně hovoříme asi o pěti tisících lidí, lidech. Nevíme, jestli budeme mít nějaké obrovské počty, které se budou vracet zpátky. Ale eh, řeknu vám, že ta čísla nejsou důležitá. Důležité je, že se vrátí dva, tři lidé, kteří potom mají jasný záměr a kapacitu něco udělat. A to samozřejmě bude mít dopad na Evropskou unii. Takže nezaměřujeme se pouze na navrátivší se, protože můžeme mít prostě takzvané uh, teroristy domácí výroby, to znamená ty, kteří vůbec nikdy ne, neopustili svou zemi. Můžeme mít taky samozřejmě eh, tyhle ty eh, eh, oddělené buňky, o kterých jsem hovořila, anebo můžete mít úplně prostě nějaké jednotlivce, kteří se rozhodnou, že do toho půjdou sami. Ptali jste se taky na spravodajské služby. Spravodajské služby musí spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Tohle to je spolupráce tedy. A ono je to opravdu komplikované protože eh, do toho samozřejmě ještě vstupuje armáda, armádní spravodajství eh, a vojenské tedy rozvědky. Eh, ti všichni spolu musí spolupracovat a Eh, je tedy eh, důležité uvědomit si, že potřebujeme získávat třeba důkazy i z těch válečných zón. Musíme zapracovat i nevládní organizace, ty, kteří třeba mají eh, důležité informace, nějaké doklady, podklady z válečných zón. Tady jde samozřejmě taky o otázky zločinů proti lidskosti a tak dále. Tady Eh, opravdu důkazy, řekněme, jsou zásadně důležité. Kromě toho máme spolupráci s, se zeměmi, s třetími zeměmi ze Severní Afriky, Středního východu. Tady máme Syrii, Libii. Eh, toto jsou tedy opravdu eh, země, s nimiž to není úplně jednoduché, takže je potřeba budovat důvěru, budovat sítě kontaktních míst, Eh, vyzvat třeba Ligu arabských států a další, aby spolupracovali, aby se budovala tato důvěra, abychom tedy budovali mezinárodní spolupráci. Jak už jsem řekla ve své prezentaci, máme tedy různé postupy v členských zemích. My poskytujeme takové doporučení. Prosím, zapojte i soudní orgány, a samozřejmě také e, Eurojust, tak aby se verifikovalo, jak ty důkazy z válečných zón, jak ty e, vojenské rozvěd, e, rozvědné informace a další mohly být zapracovány do toho trestního řízení. I just alluded to it, uh, uh, evidence. Um, um, uh, Ještě jsem tady tedy hovořila o internetu, o důkazech, které můžeme získat ze sociálních sítí. Tady jsou obrovsky důležité věci, kterým se musíme věnovat. Eh, protože máme například také eh, evropskou síť eh, boje proti kyberzločinu, kyberkriminalitě. Tady tedy eh, jsou odborníci, kteří se zaměřují přesně na toto. Kromě toho máme třeba síť v boje, pro, eh, boje proti genocidě. Tady eh, jsou tedy odborníci v těchto specifických týmech. A zase je obrovsky důležité, abychom takhle měli trošku globální přehled i díky práci těchto odborníků o těch jednotlivých oblastech. Potom, co se týče deradikalizace nebo snižování míry radikalizace. Tady samozřejmě jde o něco, čemu se v angličtině říká counter narrative. Eh, zase používají se sociální sítě, eh, kde se šíří nenávist, nenávist, která jaksi mm, vede k teroristickým činům a my tedy musíme nabídnout eh, jakousi alternativu, alternativní tedy vzkaz pro lidi. Musíme poskytovat tedy spolehlivé informace, spolehlivá fakta. Máme také třeba tedy i nějaké mladé lidi, kteří se sem vrací. Ehm, a pokud nepatří k tomu tvrdému jádru, o kterém jsem hovořila, je ještě možné za, ehm, nějakým způsobem zahrnout do určitých ehm, programů deradikalizace, které mohou mít úspěch v některých případech. Tady jsou um, postupy jako um, integrace, uh, komunitní služby a podobně. Můžeme se také inspirovat postupy z USA, eh, Spojeného království, z Kanady, kde fungují deradikalizační centra, kde dochází jak k prevenci eh, zločinu, tak k prevenci terorismu. Je to v podstatě takový multidisciplinární eh, přístup, který zapojuje také zdravotníky, psychologi, mm, odborníky v oblasti vzdělávání, imámy, rodiny eh, těch eh, dotyčných. Takže to je opravdu přístup, který se snaží eh, komplexně zajistit, že dojde k úspěšné deradikalizaci. Zazněla zde zajímavá otázka paní Gomez to, o čem jste hovořila, je obrovsky důležité. Už jsme o tom hovořili v první zprávě. Pokud chcete bojovat proti džihadistickému terorismu, musíte samozřejmě také sledovat finanční toky. A e, to vůbec není jednoduché, protože tady samozřejmě jde o otázku praní špinavých peněz. E, pojí se zde problémy vůbec s dosledováním těch toků z důvodu, které už jsem popsala. V případech eh, nedávných odsouzení eh, došlo i k odsouzení na základě toho, že lidé zaslali peníze do Syrie, do Iráku, kdy využili eh, soukromé účty pro sponzorování aktivit zahraničních teroristických bojovníků. Hm, tohle vlastně je definováno jako financování terorismu, ale ještě jsme opravdu vzdáleni tomu, abychom eh, rozkryli ty organizované eh, zločiny, eh, to znamená organizované převaděčství lidí, organizované praní špinavých peněz, které se potom používá jako financování terorismu. Je pravda, že není potřeba zase tolik peněz, abyste udělali nějaký teroristický útok, ale potřebujete peníze pro to, abyste vytrénovali ty lidi, abyste eh, cestovali, eh, abyste je propojili, aby docházelo k komunikaci. Na tohle to všechno jsou potřeba peníze. Takže je potřeba, aby spolu, abychom spolupracovali s, tedy se, s finančními vyšetřovateli. Ne, e, vlastně tady jde tedy o soudní spolupráci, se spolupráci s finančními vyšetřovateli a se všemi dalšími, které už jsem zmínila. E, paní Žolí. Ano, ta zpráva je e, částečně utajená. nemůže být tedy eh, zveřejněna eh, pro širokou veřejnost. Je tam přesně definováno, ke komu se může dostat. Je k dispozici zhrnutí té zprávy, které máte také k dispozici a my v tuto chvíli nepředpokládáme, že tu zprávu, která tady, jak jsem říkala, je eh, částečně důvěrná, nebudeme plně zveřejňovat. Zpráva je výsledkem mm, práce eh, a eh, na, na zdrojích, které jsou důvěrné. A pokud bychom zveřejnili tyto informace, mohlo by to mít dopad na budoucí soudní řízení. Takže tu zprávu prozatím neodtajníme. Jinak bychom přišli o důvěru eh, kolegů. Ještě k členským státům neustále spolupracujeme s členskými státy, musíme budovat důvěru s partnery pro těžky, eh, jak v českých zemích, tak ale eh, s, s, v zemích mimo Evropskou unii. Asi jsem nezodpověděla úplně všechno, ale ještě, pokud si to budete přát, můžu eh, odpovědět na některé otázky písemně. Já vám mnohokrát děkuji. Ještě sám bych rád něco řekl na závěr této debaty. Určitě by bylo dobré, kdyby naši poslanci, naši členové tohoto výboru měli eh, přístup k, tomu, k této zprávě, by si ji mohli přinejmenším přečíst jsou způsoby, jak to zajistit, takže možná na vyžádání by bylo možné, aby nahlédli do té celé zprávy. Pak zde zazněly otázky ohledně konkrétních čísel. Paní Winberg se třeba ptala na ty celkové počty zahraničních bojovníků, kolik z nich jsou evropští občané a tak dále. Takže pokud byste mohla mm, zase nějakým důvěrným kanálem nám to komunikovat, eh, aspoň do sekretariátu LIBE, aby, si, aby byli obeznámeni členové tohoto výboru, tedy poslanci tohoto výboru. Já chápu, že asi nebudete moci odpovědět eh, během této veřejné debaty detailně na všechny ty otázky, ale stálo by tedy za to, abychom přeci jenom některé ty informace měli. Děkuji mnohokrát, že jste mezi nás přišla. Eh, omlouvám se, že to bylo tak stresující se sem dostat a doufám, že zpátky už se dostanete bez problémů. Děkuji. Já vám taky děkuji. Zdá se, že jsem taky nebyla jediná, kdo byl v dopravní zácpě, takže vám všem přeji hezký den. Okay, dear colleagues, we will have... Vážení kolegové, rovnou budeme pokračovat s dalším bodem na programu jednání, což je prezentace komise k návrhu směrnice o boji proti praní peněz prostřednictvím trestního práva. Směrnice byla předložena v prosince 2016, eh, vychází z úmluvy o praní špinavých peněz Rady Evropy z roku 2005 a financování terorismu eh, což je umluva, která zatím nebyla ratifikována všemi členskými státy Evropské unie a vychází také z doporučení FATF, e tedy doporučení Task Force pro finanční opatření a opět ne všechny členské státy jsou členy této odborné skupiny FATF. E Ale tato směrnice jde ještě dále, eh, hovoří o dalších eh, trestných činech, které se týkají eh, praní špinavých peněz, oddělování trestného činu praní špinavých peněz od další eh, majetkové trestní činnosti. Rada schválila obecný přístup 8. června 2017. Nejprve předám slovo komisi, pak eh, Eh, zpravodaji a pak také stínovým zpravodajům a dalším poslancům. Takže nejprve, nejprve komise představí tento návrh směrnice. You, you have to put your microphone perhaps a bit closer. Zkuste jiný mikrofon, protože ten, který používáte, nefunguje. Perhaps just change places, sorry for, for that. It's... Asi bude nejlepší, abyste si přesednul. Help is work now. Tak doufám, že teď už to funguje. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za tuto první formální příležitost představit vám návrh Evropské komise, který eh, představuje v našem plánování velice důležitý prvek v reakci Evropské unie na, eh, v oblasti boji, boje s praním špinavých peněz. My jsme už ohlásili eh, akční plán pro boj s financováním terorismu a tato směrnice je tedy součástí preventivního rámce, který je v tuto chvíli revidován. Tento rámec stanovuje pravidla eh, pro informování o podezřelých eh, transakcí, hovoří o transparentnosti ohledně finančních transakcí a návrh, který vám dnes formálně předkládáme, se týká trestního práva a reakce z oblasti trestního práva, pokud jde o boj s praním špinavých peněz. Jde nám o to, abychom posílili stávající trestně právní rámec v Evropské unii tím, že zavedeme minimální pravidla pro definování trestních činů v oblasti praní špinavých peněz a tím, že zblížíme tresty v této oblasti. Naším cílem je zlepšit přeshraniční spolupráci a vystupovat eh, tak, abychom odstrašovali pachatele této trestné činnosti a chceme tím pádem také zvýšit eh, interní bezpečnost v Evropské unii. Praní špinavých peněz umožňuje trestním zločineckým organizacím udržovat eh, své organizace v chodu a další, páchat další trestnou činnost eh, v oblasti terorismu a organizované trestné činnosti, tak jak nás o tom informovala před okamžikem předsedkyně Eurojustu. OSN odhadují, že celková částka eh, výnosu z této trestné činnosti představuje 2,1 bilionu USD a pokud jde konkrétně o Evropskou unii, tak eh, množství peněz, které pochází z trestné činnosti, je odhadováno zhruba na 110 miliard ročně, což představuje zhruba 1 evropského HDP. Aby mohli zločinci plně využít eh, výnosu z trestné činnosti, tak je potřeba peníze vyprat a současný trestně právní rámec eh, pro boj s praním špinových peněz v EU eh, zatím podle našeho názoru není dostatečně komplexní a dostatečně soudržný na to, aby mohl opravdu účinně fungovat. Všechny členské státy samozřejmě trestají praní špinových peněz, ale stále ještě existují eh, určité podstatné právní rozdíly mezi systémy práv členských států, což představuje překážky, jak už jsem říkal, E, proto, aby mohla probíhat řádná justiční a policejní spolupráce v přeshraniční oblasti. A já si myslím, že to je také věc, kterou mm, teroristé zneužívají. Tato směrnice tedy chce současné překážky odstranit tím, že vytvoří zcela jasné společné definice týkající se praní špinavých peněz a tím, že bude také implementovat, jak už řekl pan předseda, mezinárodní závazky, které existují, pokud jde o kriminalizaci praní špinavých peněz, ať už jde o umluvu eh, Rady Evropy nebo eh, FATF OECD. Náš návrh jde ovšem nad rámec těchto mezinárodních závazků a stanovuje minimální úroveň maximálních trestů a kriminalizuje tzv. self-laundering. Ehm, tato koncepce se používá v případech, eh, kdy eh, stejná osoba provádí praní špinavých peněz a zároveň páchá eh, trestnou činnost, která přináší příslušné výnosy. A nám bylo řečeno, že počet těchto osob roste a proto si myslíme, že je důležité, aby tato trestná činnost byla Mm, postihována. E, víte, e, že je třeba trestat veškeré trestné činnosti, které přinášejí e, výnosy pro páchání další trestné činnosti. V některých členských státech se trestají všechny trestné činnosti v této oblasti, v některých členských státech pouze některé z nich. Mezinárodní závazky eh, nám stanovují trestat alespoň 1 na 20 oblastí trestné činnosti, od podvodu přes eh, terorismus, eh, padělání dokumentů a tak dále. Evropská komise tedy stanovuje tento minimální seznam také, ale doplňuje kategorii kyber trestné činnosti. Kybertrestná činnost je hrozbou pro základní práva evropských občanů, je to hrozba pro evropské hospodářství a považujeme to také eh, za hrozbu pro úspěšný digitální jednotný eh, trh. A v posledních eh, týdnech máme důkazy o dopadu jak o dopadu kybertrestné činnosti na zájmy evropského hospodářství. Na závěr chci říci, že potřebujeme současné mezery odstranit. Jsme rádi, že i Rada chápe, že je potřeba naléhavě jednat eh, a dosáhnout v tomto měsíci společného postoje. Vítáme eh, tedy zahájení diskuzí s parlamentem a doufám, že se podaří brzo dosáhnout eh, společného postoje, tak abychom mohli zahájit interinstitucionální jednání a doufám, že bychom mohli práci dokončit ještě do konce letošního roku. Děkuji za pozornost. Děkuji. panu Sorikovi a teď už předám slovo panu Kováové, našemu zpravodaji. Bene, grazie, presidente. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Velice správně tady eh, právě zúraznil zástupce Evropské komise, že zločinecké skupiny eh, si přejí generovat eh, další příjmy, které by mohly eh, přetavit do legální ekonomiky. A proto je potřeba správně eh, v rámci trestního práva a harmonizovaným způsobem na tuto trestnou činnost eh, zareagovat. Proto je třeba dobře naši reakci nastavit. Já bych si teď dovolil několik procedurálních připomínek, a zmíním se i o některých věcných záležitostech. Tak nejprve eh, procedurálně. Já domnívám se, že návrh Evropské komise je dobrý, komise odvedla dobrou práci a je to také dobré východisko. Možná došlo k určitému komunikačnímu problému, protože my jsme dostali eh, studii v loňském roce byla to interní studie, kterou jsme bohužel nemohli dát k dispozici našim národním odborníkům a přitom by to bylo velice vhodné, abychom byli bývali tuto možnost měli a mohli využít eh, posouzení dopadu. Ale vzhledem k tomu, že tady eh, byly určité omezené časové lhůty, tak jsme se pokusili za těch eh, stávajících podmínek udělat maximum. Takže to procedurálně. Teď eh, k samotné podstatě věci. Jsou zde některé záležitosti, které si myslím, že bychom měli mm, zapracovat podrobněji a využiju k tomu dalších zasedání, které budeme mít eh, a pokusíme se také pracovat co možná nejrychleji. Budeme se věnovat definici takzvaného self-laundering. Chceme totiž eh, tuto trestnou činnost více projasnit, také mm, trestnou činnost v oblasti IT a v oblasti virtuálních ehm, peněz, což je samozřejmě také velice důležitá věc, stejně jako tzv. predikativní trestné činy. Také budeme muset lépe posoudit to, jak odlišit závažnost jednotlivých trestných činů a dosáhnout lepší harmonizace v této oblasti Pokusíme se skutečně odvést eh, co nejlepší práci. Já už jsem absolvovala několik schůzek se stínovými zpravodaji a pokusíme se mm, eh, za parlament eh, opravdu pracovat co možná nejlépe a nejrychleji. Děkuji, říká pan předseda. Jsou tady stínoví zpravodajové, kteří by se chtěli zúčastnit diskuze, tak nejprve Monika Holmajer. Děkuji srdečně, pane předsedo, a také srdečný dík našemu zpravodaji. Já se domnívám, skutečně, že tato směrnice nebo eh, rámcové dílo předložené eh, komisí věcí, které o němž spolu rozhodujeme my, které není rozhodnuto pouze radou, se pohybuje v tom rámci, v němž se pohybují všechny takovéto rámcové úpravy. Přesto přeze všechno v, některé, eh, v jakém ohledu to není zcela jednoznačné. Například je nutno eh, proskoumat eh, podrobněji, co znamená praní špinavých peněz a jak tomu přistupují jednotlivé členské státy. Ta definice Eurojustu je určitě, určitě pozitivní věc. Domnívám se, že bychom měli ale bojovat proti nasledující věci a kolegyně Ana Gomes na to včera poukázala právem, totiž, že dochází z části k nepotrestání praních špinavých peněz, protože eh, ten předchozí trestný čin, který tomu předcházel v jiném členském státu, eh, trestný nebyl, respektive podle tamní legislativy trestný nebyl, tudíž eh, je pak i justiční spolupráce mezi členskými státy nedostatečná. A když se to odehrává v mm, kyberprostoru, to bude ještě svízelnější. U nás respektive dnes se tři čtvrtiny eh, zločinů odehrává eh, v kyberprostoru. Poslední případ eh, z Německa se týkal 12 miliard eur. Také se to odehrávalo v kyberprostoru a, a mm, přesahovalo to ale samozřejmě do reality. Podílelo se na tom pouhých 12 lidí, takže na jednu osobu připadla jedna miliarda. A také byl zde příklad, kdy eh, bylo z centrální banky ukradeno 81 milionů eh, vlastně takovýmto způsobem elektronickým eh, k použití v páchání dalších trestných činů. Takže je nutno skutečně usilovat o harmonizaci a prosadit tuto harmonizaci, která povede k tomu, že když v jednotlivých členských státech Eh, budou skutečně eh, ty eh, skutkové podstaty sladěny. To znamená, když budeme vědět, že v jednom trestném státu něco není trest ne, v jiném eh, ano, eh, tak je nutno skutečně eh, iniciovat určitou harmonizaci, aby se podařilo tyto mezery zacelit a skutečně pohnat pak pachatele k odpovědnosti. V tomto smyslu myslím, že postupujeme dobře a také časový harmonogram zpravodaje je vstřícný a tudíž mu děkujeme. Děkuji. Děkuji, další je Ana Gomez. Já to vnímám jako velmi důležitou práci, tuto snahu o harmonizaci, eh, kriminalizaci eh, špinavých peněz, praní špinavých peněz a eh, přidružených trestných činů, protože my to vidíme nejenom v práci na páté směrnici proti španí, praní špinavých peněz, ale také, co vyvozujeme z šetření o panamských cených papírech v rámci vyšetřovacího výboru. Eh, vidíme, že je zde mnohé, co je nezbytně nutné harmonizovat a kriminalizace těchto eh, zločinů a konvergence v tomto ohledu je naprosto nezbytná v Evropské unii eh, za účelem účinného potírání ehm, těchto trestných činů a přidružených. Samozřejmě první úskalí je politické. Já jsem včera dorazila kolem deváté hodiny po eh, šesti hodinách práce na páté směrnici proti praní špinavého, eh, špinavých peněz. Asi to ale přesto předáme dalšímu předsednictví, protože členské státy odolávaly, tři hodiny jsme čekali a na to, že členské státy budou konzultovat eh, návrh předložený komisí, který mohl být parlamentem schválen o věcech týkajících se eh, trustů a nadací a tak dále, protože s tím eh, samozřejmě praní špinavých eh, peněz souvisí, ale oni se mm, zaklinali záminkou porušení soukromí a tak dále. Nutno říci, že tento systém potírání praní špinavých peněz vychází z představy, že takzvané povinné orgány eh, budou hlásit eh, určité podezřelé eh, jevy různé transakce a tak dále. Ale problém spočívá v tom, a my to e, vidíme v rámci vyšetřování Panama Papers, že většina těchto povinných orgánů e, se necítí povinována, ne, nečiní to a většina orgánů dozoru to také nečiní. E, většina z těch, kteří to činí, jsou banky a finanční instituce. Vezměte si právníky auditory, konzultanty, eh, skutečně tak nepostupují, anebo uh, realitní agentury. A tudíž je to velmi obtížný prostor, v němž se pohybujeme. A to tež platí pro orgány dozoru, například centrální banky, regulační úřady a tak dále. Necítí tuto povinnost hlásit podezřelé aktivity. A um, to propojení s daňovými ráji je zjevné, protože um, peníze putuje právě do daňových e, rájů a pak se zase vrací v podobě investic do e, nemovitostí a pak to teče zpět do reálné ekonomiky. Je to skutečně velký problém. Druhý problém je takzvaný takzvaný eh, predikátní eh, zločin Existují eh, různé koncepce a definice tohoto trestného činu a jaké jsou důsledky. V Portugalsku nedávno kasační soud rozhodl zajímavým způsobem proti rozsudku soudu v první instanci, který pravil, vyšetřování eh, praní špinavých peněz eh, se nemohlo konat proti miso, eh, nebo proti vysokému představiteli Angoly, protože ten trestný čin se neudál v Portugalsku, ale v Angole. Ale naštěstí kasační soud zvrátil toto rozhodnutí a e, řekl, navzdory tomu, že ten predikátní zločin byl spáchán v Angole, i Portugalsko musí vyšetřovat tento případ praní špinavých peněz. Takže e, to musíme e, harmonizovat dále. Kyberprostor a kybernetické zločiny. Většina trestných činů probíhá právě tam. A neuvědomujeme si to. Bitcoiny, virtuální peníze, krize, takzvaná fintech, finanční technologie. Eh, tady skutečně na to potřebujeme odborníky a jejich eh, příspěvek. Dále sankce eh, z vyšetřování Panama Papers také zjišťujeme, že nejsilnější sankce pro ty, kdo praní špinavé prají špinavé peníze, je zabavení e, e, jejich majetku, jejich aktiv. E, je to hrozivější pro ně než trest odnětí svobody. A ještě zdůraznuju jedno, potřebujeme těsnou spolupráci s Europolem, Eurojustem, s nejrůznějšími agenturami pro vyšetřování, abychom mohli skutečně eh, pátou směrnici o praní špinavých peněz eh, naplnili životem. Děkuji. Příště, když budete hovořit, tak prosím o větší stručnost, jinak se dostaneme skutečně do časových problémů. Další stínový zpravodaj dnes, který promluví, je pan Ježek. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tento návrh, jenž, jak již zaznělo, je součástí širšího rámce a na právě popsala nepodařený trialog eh, včera o Eh, směrnici o praní špinavých peněz. Jako obvykle parlament tlačil na větší transparentnost a eh, eh, rada zase šlápla na brzdu. A také zmínila, že už rok pracuje výbor pana, který se zabývá bojem proti praní špinavých peněz a jeho přeshraničními rozměry. Je dobře, že to doplňujeme také e, snahou eliminovat rozdíly v právních e, systémech e, členských státech a snahou je harmonizovat. Pan předseda již uvedl, že Rada již tento obecný přístup přijala a zpravodaj také uvedl, že návrh komise je dobrým výchozím bodem, já to sdílím tento názor. A vzhledem k tomu, že návrh není až tak dlouhý, mám za to, že bychom mohli postupovat poměrně svižně. Některá to nechci podceňovat, ale eh, domnívám se, že bychom se skutečně mohli eh, dostat eh, rychle vpřed a sladit naši práci tak, abychom dospěli k pozici co nejdříve. Děkuji. Děkuji vám a dalším řečníkem je paní Eva Žolí a poté paní Cinici a tím to budeme muset uzavřít. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Situace je skutečně zcela mimořádná, protože všechny členské státy jsou rovněž členy Gafi a e, přes 30 let mezinárodní společenství bojuje e, proti praní špinavých peněz na základě pravidelného hodnocení. Známe tedy e, velmi dobře slabiny, mezery i to, jak je obtížné zde v Evropské unii takto důležitou směrnici schválit. Stále ještě přetrvávají různé černé díry v podobě zemí, kde dochází k vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům a kde toto není považováno za trestný čin. A e, to stále ještě přetrvává a proto je důležité, aby naše směrnice velmi přesně definovala, o jaké typy trestných činů se zde jedná a jaké trestné činy vlastně spadají pod eh, pojem eh, praní špinavých peněz. tak, aby praní špinavých peněz bylo konečně klasifikováno a stíhano všude jako trestný čin. Pani Činiči. Já eh, děkuji panu zpravodaj, děkuji také stínovým zpravodajkám a zpravodajům kteří pracují na takto důležité směrnici, protože eh, kromě eh, přepracování čtvrté směrnice o praní špinavých peněz potřebujeme také trestně právní rámec, který nám umožní eh, trestně právně stíhat tyto eh, trestné činy. Musí zde být jasné směřování a musí tady být povinnost eh, pro členské státy transponovat. Je to důležitý návrh směrnice a stejně tak důležité je, abychom co nejrychleji tyto pojmy definovali, aniž by byly hm, definovány příliš povrchně. Musíme také Eh, přesně eh, vyjádřit, eh, jak uplatňovat tuto směrnici v případě praní špinavých peněz pro vlastní účely toto má v mé zemi velmi eh, dobré výsledky, zejména v boji proti eh, zločineckým organizacím. My víme, že tedy eh, zatím často stojí právě zločinecké organizace a praní špinavých peněz pro vlastní účely je nyní tedy velmi častým ehm, jevem. Tady potřebujeme jasný postup pro všechny členské státy. Je důležité, jak řekli ostatní, aby se koordinovali v rámci šetření, stíhání, aby tedy Ehm, policejní a soudní činnost byla koordinována. Ehm, problém eh, eh, spočívá v tom, že my vlastně stále kriminalitu doháníme, eh, ale přesto musíme být nadále aktivní, zejména v rámci internetové kriminality. Víme, že tyto kriminální machinace probíhají prostřednictvím internetu a jsou založeny na internetu jako na nástroj, prostředku k jejich páchání. Pak ještě eh, další dvě věci, které bych chtěla eh, nakousnout. Eh, chybí nám tady stále ještě společné definice zločinecké organizace, protože za těmito zločiny stojí většinou organizace. A Eh, ve směrnici eh, se poukazuje sice na eh, směrnici 481, ale to nestačí. Stále ještě tady máme velký prostor pro nedorozumění a členské státy vlastně tyto definice netransponovali dostatečně, anebo vůbec ne. Myslím, že potřebujeme společnou definici zločinecké organizace nebo zločineckého spolčení, eh, které bude mít i právní účinky a právní důsledky, eh, protože jsou eh, zločiny, o kterých hovoříme, jsou páchány právě těmito organizacemi. A pak ještě článek 10 původního návrhu neuvádí nebo nezahrnuje v sobě minimální eh, seznam společných nástrojů stíhání a vyšetřování takovýchto organizací zločineckých. A proto by eh, bylo možná užitečné tyto nástroje přímo ve směrnici uvést, protože my víme, že existují eh, různé nástroje stíhání například od poslechy telefonických hovorů, ale ty nejsou uplatňovány ve všech zemích stejně. Takže toto bychom měli v článku 10 eh, doladit. A ještě chci poděkovat všem, kteří pracují pracují na tomto textu, protože je to skutečně velmi zásadní text a nezbytně ho potřebujeme. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní se obracím na zpravodaje. Možná bych chtěl ještě se k tomu na závěr vyjádřit a také nám poskytnout časový harmonogram. Děkuji. Včera jsme se rozhodli, že zkrátíme eh, harmonogram. Takže první návrh zprávy bude k dispozici na konci září. Eh, proběhnou zasedání s odborníky právě v průběhu září a to je tedy i potom lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Takže opravuji se, říká řečník, eh, pozměňovací návrhy můžete předkládat během října, tak abychom se na konci října eh, s tématem dostali na plenárku a eh, předpokládáme, že se to uzavře tedy v listopadu. Děkuji. Děkuji všem řečníkům, děkuji komisi, že mezi nás přišla a přecházíme okamžitě k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je prezentace výroční zprávy za rok 2016 přednesená, přednesená Štefanem Kesslerem, který je předsedou poradního fora agentury Frontex pro otázky základních práv a hlavním referentem pro otázky politik a lobbingu e, jezuitské služby uprchlíkům. Kromě toho je zde Dáče Kozuleová, která je pomocná styčná úřednice eh, UNHCR pro agenturu Frontex, jež zastoupí Sufiana a Jaliho, předsedu poradního fora agentury Frontex pro otázky základních práv. Takže já vás poprosím, abyste usedli za pódiem. Vážení kolegové, takže jak už jsem řekl, pro příští bod jsme pozvali tedy um, výše zmíněné odborníky, kteří nám představí uh, výroční zprávu za rok 2016. A já tedy vítám Štefana Kesslera, za jezuitskou službu uprchlíkům a také vítám paní Dejs Kozuleovou, eh, která zastoupí Sufiana Adjaliho, eh, předsedu poradního fóra agentury Frontex pro zaskazání práv. Ona je tedy pomocnou styčnou úřednicí UNHCR pro agenturu Frontex. Mm, budeme mít i příležitost vyslechnout si otázky eh, poslanců a vy můžete zodpovědět ale v první řadě tedy máte prostor na, eh, vaši, na vaše úvodní projevy. Já vám mnohokrát děkuji. Děkuji za eh, pozvání. Pobavit se tedy o otázce eh, o poradního fóra agentury Frontex pro otázky základních práv. Hmm. Mám k dispozici pouze 10 minut eh, na tuto prezentaci a eh, vím, že pan předseda je eh, Němec, takže opravdu udělám maximum pro to, abych nepřekročil těch 10 minut. No já tady mám v podstatě šest takových zásadních bodů ze zprávy, které vám chci představit a mm, potom ještě vlastně na závěr bych rád řekl něco o záchranných pracích, které probíhají ve středu zemí. Takže my jsme se účastnili, tedy porodní fórum se účastnilo um, um, přípravy nařízení, o, eh, které se tedy týká um, po, pobřežní stráže. Eh, my jsme vlastně se účastnili konzultací před přípravou toho nařízení, ale bohužel naše doporučení nebyla úplně zapracována do, do toho nařízení. E, například je tam problém s podáváním stížností, protože ten stávající mechanismus je nedostačující. Takže my musíme myslet na to, že chceme zajistit opravdu um, přístup k řádným prostředkům nápravy v případě, kde je to nutné. E, Taky vlastně jde o pravomoci eh, příslušných agentur, co se týče eh, těch eh, možností nakládat se stížnostmi. Je taky potřeba poskytnout více detailů o příslušných rolích daných aktérů v celém řízení. Je potřeba taky specifikovat časový harmonogram pro zpracovávání těch Eh, stížností. A kromě toho, to je v podstatě taková trošku mantra, eh, poradní fórum žádá, že je potřeba, aby eh, úředník pro základní práva a vlastně celý ten úřad pro základní práva měl k dispozici více zdrojů, a to jak finančních, tak lidských naše doporučení stále platí a e, byli bychom rádi, kdyby tento výbor nás mohl podpořit e, e, vůči Frontexu, tak aby naše doporučení byla vzána v, brána v potaz. Vítáme také ustanovení vlastně monitorovacích středisek, které se zabývají eh, veškerými operacemi návratů. Je potřeba, aby toto monitorovací eh, středisko a jeho inspektoři byli nezávislí, a eh, aby všechny operace návratů, které jsou organizovány Frontexem, byly tedy nezávislé. Jsou respektive nejsou všechny monitorovány. A je tedy potřeba, aby byly všechny tyto operace monitorovány nezávislými inspektory. A Potom je otázka spolupráce eh, agentury Frontex se třetími zeměmi. Tady samozřejmě skvělým příkladem je Turecko, protože zde vidíme, jak eh, citlivé se, eh, jak, jak jsou citlivé otázky taky týkající se eh, lidských práv. Potom máme například otázku libyské pobřežní strážně. To je zase velmi citlivé téma. Za čtvrté, poradní Fórum také pracuje na posílení ochrany dětí v oblasti aktivit Frontexu. My i nadále eh, budeme tedy na tom tématu spolupracovat. Eh, jde tady také o to, že, že jsme eh, odstartovali studii o situaci dětí, tady za účelem tedy poskytnout nějaká konkrétní doporučení já si myslím, nebo doufám, že jsme odstartovali plodnou diskusi s vedením i se zaměstnanci Frontexu o tomto tématu. Za páté, Fórum přispělo k vizi eh, strategie eh, základních práv Frontexu. Také zde připomínám eh, otázku genderového mainstreamingu který je potřeba také zapracovat do aktivit eh, Frontexu. Konečný cílem musí být, že strategie základních práv odráží jakékoliv tedy rozšíření eh, agentury. A za šesté, fórum přispělo také k eh, předložení řady eh, vzdělávacích materiálů pro Frontex. Tady jde také vlastně o, řekněme, aktualizaci osnov ve Frontexu. To proběhlo v posledním roce. A na závěr mám takovou eh, osobní připomínku týkající se tedy právě těch záchranných prací. podle OSN, a to už vlastně z roku 2005, tedy podle, takhle, podle OSN zemřelo od 3. ledna do 3. června tohoto roku 2005 eh, dětí a mladistvých. Několik neziskových a nevládních organizací eh, ustanovili záchranné operace, aby eh, zabránili ještě více úmrtím. Nicméně, v médiích se teď objevují určité citace Frontexu, eh, které se dají interpretovat tak, že vlastně eh, tyto organizace neziskové nevládní jsou obvinovány z převaděčství lidí. Mm, Frontex k tomuto tématu zaslal parlamentu a dalším institucím eh, dopis. Eh, v tomto dopise se jasně píše, že pokud, eh, že vlastně zde platí námořní práno, právo a ehm, tyto nevládní organizace se pouze řídí na, námořním právem, kde je potřeba poskytnout pomoc komukoli topícímu se v moři. Já připomínám eh, tomuto výboru, že je obrovsky eh, nutné, abychom vytvořili jasné eh, kanály pro takovéto práce, aby vlastně nedocházelo potom k takovýmto, řekněme, nedorozuměním se záchrannými pracemi. Děkuji, takže vy jste tedy um, předložil tu prezentaci, jestli tomu rozumím dobře, a váš kolega zodpoví na otázky. Takže teď budeme mít prostor, aby eh, kolegové kladli otázky. My máme tedy čtyři poslance, kteří se přihlásili o slovo. Už vidím pátého. Paní Gomez, paní Spinelli, Andersen, Griesbeck a Veržan. A ještě paní Lindfeld. Někoho jsem zapomněl? Pan Kasta a paní Činiči. Máte k dispozici minutu. Omlouvám se, máme sklus. Ještě musíme hlasovat, takže eh, musíme trošku zkracovat. Takže vás opravdu prosím o stručnost. Prosím. Thank you. Děkuji za vaši práci a děkuji také za vaše doporučení a upozornění, protože je to skutečně nehorázné, že většinou vašich doporučení se nikdo neřídí. Ale nejste v tom sami, ani našimi doporučeními se nikdo neřídí. Minulý týden pan Martin Korber, který je zvláštním zástupcem OSN v Libii, tady uvedl, že naše politiky se řídili ministry vnitra velice úzkoprse, kteří vnímají migraci pouze jako velkou hrozbu pro Evropu a právě tím eh, se zdůvodňoval, proč se nikdo neřídí jejich doporučeními. A také řekl, že je nehorázné nejenom to, eh, že Evropa eh, vlastně má v Libii detenční tábory, ale že Evropa vlastně platí také libijské pohraničníky a přitom nikdo nemonitoruje dopady této aktivity, která se vlastně obrací proti nám, respektive proti migrantům, do kterých eh, tito lidé střílejí. Takže já si opravdu myslím, eh, že to souvisí i s další rozpravou, kterou tady povedeme, a to, že eh, je opravdu směšné, že tady někdo hovořím o partnerství mezi EU a Afrikou, a přitom se e, řídí opět tou úzkou perspektivou e, ministerstva vnitra, nechápou, co komplexně je v sázce. Ono to není jenom směšné, je to ještě horší, je to e, protizákonné. Děkuji. Paní Spinelli nyní. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat poradnímu fóru agentury Frontex za tuto zprávu a mám na vás dvě otázky. Za prvé, vlastně zopakuji to, co řekl kolega, kolegyně před okamžikem. Chce se totiž zmínit o otázce monitorování a o tom, že Evropská unie byla pořádána, aby nadále již neškolila Evropsk- eh, libijskou pohraniční stráž vzhledem eh, k velice nestabilnímu stavu libijských institucí. Evropská rada rozhodla, že podpoří školení libijské pobřežní stráže a mm, tak se dokážu představit, eh, že Frontex nemůže tomuto rozhodnutí Evropské rady postavit a jednat v rozporu s ním, takže před námi stojí eh, veliký rozpor a závažný prostor, ne, závažný problém, takže můžete se k tomu vyjádřit. A druhá věc, ta mě velice znepokojuje, a to je včerejší prohlášení italské vlády o záměru italské vlády zablokovat plavidla, která neplují pod italskou nebo evropskou vlajkou v italských přístavech. Jde většinou o plavidla nevládních organizací. Tato plavidla vyplouvají v podstatě každý eh, den a eh, informují o potopených lodích, eh, ale Teď se začínáme dostávat do situace, kdy už nebude záchrana na moři dostatečně koordinována. A proto mě zajímá váš názor na tento vývoj situace. Já si myslím, že tady skutečně dochází k ohrožení eh, práva na moři a také Evropské úmluvy o lidských eh, právech. Děkuji, paní Spinelli. Paní Anesen, děkuji. Já vám chci také poděkovat eh, za předloženou zprávu a chci vyjádřit své rozhořčení zejména pokud jde o to číslo, které jste tady dnes zmínil, 2005 lidí. Někteří si možná dříve mysleli, že mluvíte o, o roku, kalendářním roce, ale bohužel jste zmínil počet mužů, žen, dívek a chlapců, kteří se utopili eh, a jsou pohřbeni ve vodách Středozemního moře. Takže chci vyjádřit své rozhořčení a připojuji se k rozhořčení kolegů. Je opravdu velice znepokojivé, že vaše zpráva eh, velice dobře dokumentuje porušování lidských práv eh, mezi migranty eh, ze strany, ze strany policie a pobřežní stráže a že k tomu dochází nadále. A tam, kde působí Frontex, zejména v balkánské oblasti, i tam k tomu dochází. Takže se chci zeptat, zda jsou přijata vůbec nějaká opatření, aby se tomuto porušování zabránilo, aby se zabránilo porušování lidských práv migrantů a aby byla v praxi uvedena vaše eh, doporučení dodržování doporučení například na srbské a maďarské hranici. Ještě jedna věc. Nedávno se objevily zprávy, velice znepokojivé zprávy, které se týkají libyjské pobřežní stráže, která údajně střílela na lidi, které se snažili zachránit uprchlíky na moři. Stříleli z libyjského pobřeží. Chci se zeptat, zda byly podniknuty nějaké kroky, aby se zajistila bezpečnost eh, uprchlíků a také záchranných eh, plavidel. A také chci přivítat eh, to, co tady Frontex eh, řekl, pokud jde o spolupráci s Tureckem. Turecko není bezpečná země. Navzdory tomu včera proběhl trialog, kde se hovořilo o Evropském azylovém úřadu a zejména Řecku balíku bylo řečeno, že musí přijmout příslušnou legislativu, kde určí Turecko jako bezpečnou zemi. A přitom Evropský parlament eh, opakovaně uvádí, že Turecko bezpečnou zemí není. Přesto eh, nám říkají, že zejména vzhledem k současné situaci v Turecku s ohledem na základní práva a vzhledem tomu, že se tady shodneme, že to určitě bezpečná země není ani pro samotné občany Turecka, natož pro zranitelné uprchlíky, tak zda této situace bych chtěla znovu uvést eh, že si myslím, že by se lidé neměli do Turecka eh, vracet. Eh, chtěla bych to možná rozvést, ale bohužel proto nemám čas, pane předsedo, tak proto jsem se omezila pouze na tyto otázky. Děkuji. Chtěl bych eh, říci, že skutečně budu muset zkrátit příští bod na programu eh, jednání, pokud protáhneme tento bod, protože mm, času nám opravdu nezbývá na to, abychom vše probrali dostatečně do hloubky, takže poprosím vás o maximální stručnost. Pokud to jde, omezte se na jednu minutu. Paní Krispek. Merci, eh, merci Jan, merci président. Děkuji. Děkuji, pokusím se o stručnost, ale je také potřeba zvážit eh, věc, o které hovoříme a její význam. Takže děkuji vám za prezentaci vaší roční zprávy. Je to zpráva velice podrobná, velice dobře jste ji tady eh, představil. Podle nařízení o Frontexu poradní fórum musí mít přístup ke všem informacím. Takže moje první rychlá otázka je, zda skutečně ten přístup ke všem informacím máte. Zda skutečně všude tam, kde eh, chcete informace získat, přístup máte a pokud narážíte na nějaké překážky, tak o jaké překážky se jedná, protože my jsme tady slyšeli hodně o falešných zprávách a tak podobně. A ty mohou být samozřejmě eh, pro i, i proti a jsou to věci velice důležité a je potřeba je prošetřit. Teď k vaší zprávě. Vy v ní zmiňujete životní podmínky uprchlíků, zejména pak v Řecku. Někteří z našich kolegů eh, byli před několika málo dny v Řecku na misi a informovali nás o tom, že došlo ke zlepšení. Souhlasíte s jejich názorem? anebo stále eh, přetrvávají místa, například na řeckých ostrovech, eh, kde eh, zůstaly problémy nevyřešeny. Třetí otázka, opět co možná nejrychleji. Vy máte program pro ochranu dětí a podobně jako řada dalších kolegů i já se soustředím na situace tisíců dětí, ať už jde o zajištění jejich eh, mm, eh, fyzického zdraví i mentálního zdraví. Řada z nich prošla traumatizujícími zážitky. Můžete nám říct něco více o tomto programu? Děkuji. Nyní paní Veržia. Ale skutečně jenom jednu minutu, eh, prosím, protože už jste třetím vystupujícím za vaši skupinu. Désolée d'appartenir à un groupe pour qui cette question est partie. Děkuji. Naše frakce eh, vnímá tuto otázku jako mimořádně zneklidňující. Eh, pane Kesslere, my vás známe již drahnou dobu a velice vítám eh, způsob, jak svou práci vykonáváte. Já bych se chtěla dotknout několika bodů. Za prvé, mechanismu stížností a násilného navracení. Tady si myslím, že musíme hrát důležitou roli, protože se jedná o evropskou legislativu, která, je, která musí být dodržovat, dodržována. Také oceňuji toho, co jste hovořil o spochybňování nevládních organizací. Tady dochází skutečně k zneklidňujícím vyjádřením i ze strany Frontex Frontexu. Zdá se, že již dochází k určitým korekturám, ale zatím pouze slovně. E, připojuji se ke kolegům, kteří se vyjádřili také k Turecku a k výcviku e, libijské pobřežní stráže. E, Natalie Grisbeck se také dotkla důležitých bodů, například dopadů dohody s Tureckem. Věci se nyní mají tak, že e, čím dál tím více zranitelnějších e, lidí se objevuje na e, řeckých ostrovech a uvíznou tam. Možná, že máte informace o tom, co se tam vlastně děje. A pak také prosím o informace k situaci na maďarsko-srbských hranicích, což je také alarmující. Pokud vím, ty země se navzájem přetahují a do toho ještě zasahuje i Frontex do této hry. A Frontex by eh, do jisté míry mohl posloužit eh, jako záminka pro postup maďarské policie. K tomu bych si přála více informací. Paní Činiči. Děkuji. Já budu velmi stručná. Chci poděkovat zástupci Frontexu nejenom za předloženou zprávu, ale i za dennodenní úsilí, eh, které eh, vykonává na ochranu lidí protože konec konců jde v posledku o důstojnost lidí a ta musí mít přednost před vším ostatním. Kolega Spinelli, pardon, kolegyně Spinelli uvedla, že eh, Itálie již volá o pomoc a eh, my prostě musíme učinit vše, co je v našich silách na záchranu lidí a zejména věnovat pozornost nezletilým. Eh, vy jste hovořil o nutnosti eh, dobrého eh, výcviku a vzdělávání v rámci Frontexu a to se týká zejména postoje k nezletilým. A chci se proto zeptat, zdali skutečně dochází k takovému to dalšímu vzdělávání všech těch osob, které pracují s dětmi, s nezletilými a také ženami, které kteří už zažili tolik násilí a e, zneužívání na vlastní kůži. Děkuji. Paní Infeld je další. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji panu Kesslerovi za prezentaci. Přiznávám se, že byť jsem z povahy optimistka, skutečně mě to nesmírně skličuje. A e, co mi dělá nejvíc starosti, je, že e, vlády členských států tolik hovoří o základních lidských právech, ale jak si do toho balí e, svou politiku, kterou v podstatě porušují lidská práva. Je to pouze jakási Eh, eh, jakási eh, záminka, jakési alibi. Promiňte, mám přímou otázku na vás. Vy jste se zmiňoval o výcviku libijské pobřežní stráže a členské státy říkají, to je mm, dobré, to stačí. My eh, je budeme informovat o lidských právech. Já ale jsem velmi skeptická. Vy jste se o tom stručně zmínil a eh, chtěla bych slyšet více eh, na toto téma. Jak to vidíte vy? Děkuji. A dalším řečníkem je pan Kester. Děkuji. Děkuji vám za zprávu a rovněž za vaše angažma považují to za nesnesitelné, že i letos utonulo ve Středozemním moři 2005 lidí, zatímco v loni jsme tam měli 5 mrtvých a e, je ostudné, že Evropská unie nedokázala vytvořit e, program záchrany e, lidí na moři. Zdá se, že tady panuje názor, že středozemní moře je e, zóna, kde nepanují, kde neplatí lidská práva. Zdá se, že se angažuje mnoho nevládních organizací v záchraně lidí eh, na, na moři, ve středozemním moři a existují eh, zprávy, podle nichž eh, tyto nevládní organizace navazují nebo se snaží navazovat kontakt s loďmi Frontexu a že tyto lodě ale eh, často nereagují, zejména když nevládní organizace signalizují, že jejich lodě jsou přeplněné a že nemohou další zachraňovat, další tonoucí nebo další lidi v nouzi. Máte informace o tom, do jaké míry lodě Frontexu takováto volání o pomoc nevládních organizací ignorují? Děkuji vám. Eh, takže eh, tolik řečníci ze strany našich politických skupin a e, nyní dávám opět slovo našim hostům, aby odpověděli. Byla to celá e, dlouhá, e, dlouhý seznam otázek a já bych chtěl zdůraznit, že náš mandát je poněkud úzký. To znamená, naším mandátem není si eh, po Evropské unii dohodu s Tureckem ani nesmíme komentovat eh, tuto dohodu a ani jiné politické eh, otázky nebo události. Takže můžu odpovědět na otázky, ale nemohu komentovat některé politické aspekty. Pokud jde o výcvik libyské pobřežní hlídky, Nemyslím si, že víme víc než vy a v této chvíli je to pro nás poněkud nejasné, kdo vlastně co dělá a ve spolupráci s kým. Slyšeli jsme, že eh, ten výcvik se má vztahovat i na otázky lidskoprávní, ale nemáme představu o tom, jak by to mělo být uskutečňováno, eh, které nevládní organizace nebo lidskoprávní organizace mají být, jakým způsobem eh, tady vzdělávány. A po mém soudu, i kdybychom měli evropsko-libijskou pobřežní hlídku a skvěle vycvičenou, tak vůbec nevím, eh, co by se stalo s těmi migranty, eh, kteří eh, by byli tedy touto hlídkou zachycení a pak vlastně držení na libýském území. Myslím, že tedy ta otázka přesahuje rámec pouhých libýských pobřežních hlídek. Pokud jde o sankce proti mm, nevládním organizacím nebo lodím nevládních organizací v Itálii. Tato informace je pro mě nová, to přiznávám. A je taky protichůdná k pozici, k oficiální pozici Evropské unie. Frontex eh, prohlašoval ve svých eh, dokumentech, že eh, nepodniká žádné akci proti eh, záchranným eh, akcím nevládních organizací a jejich lodím, že by, a že by tedy porušovali nějakým způsobem předpisy. Takže k tomu nejsou dostačující důkazy. Pokud jde o situaci na vnější eh, balkánské hranici eh, Tady eh, stále spolupracujeme s Frontexem na objasnění toho, kdo za co odpovídá a kdo koho kontroluje, monitoruje. A co bude červenou linií, eh, aby se Frontex stáhl. Zatím ještě konkrétní odpověď nemáme, stále ještě spolupracujeme na eh, objasňování této věci s Frontexem, ale v této chvíli vám nemohu poskytnout další informace, nemám je. Pokud jde o Řecko, Vy jste se zmiňovali o naší zprávě o návštěvě eh, Řecka v roce 2016 a dovolte, abych eh, to objasnil. Není to zpráva o celkové komplexní situaci v Řecku, je to pouze zpráva z návštěvy, kontrolní návštěvy, kde jsme se snažili získat informace o operacích Frontexu v oblasti Řecka, na území Řecka. Naším úkolem není pravidelná kontrola, pravidelné monitorování životních podmínek v Řecku, zejména na řeckých ostrovech, ale sdílím eh, zneklidnění a starosti eh, o tom, že eh, situace v Řecku, zejména na řeckých ostrovech není dostačující, zejména pokud jde o zranitelné, potřebné lidi. A moje kolegyně odpoví na otázku týkající se e, dětí a zranitelných a nezletiletých. Děkuji. Máme taky iniciativu, eh, někdo se tady ptal na tu iniciativu pro eh, ochranu dětí. Tady vlastně jde eh, o identifikování dětí, kteří jsou ohroženy, které jsou ohroženy nějakým rizikem. Je to přímo na letištích. Frontex vlastně zasílá také pozorovatele buď členských organizací nebo partnerských organizací. Probíhá to už tři roky. V roce 2016 jsme měli 13 lidí, eh, kteří se toho účastnili jako za poradní fórum. Tady vlastně jde o několik aspektů. Jedním z nich je operační a druhý, eh, druhá je vlastně otázka budování kapacit. Takže vlastně probíhají ty aktivity na eh, letištích, identifikují se děti Eh, které vlastně jsou v té rizikové kategorii, ale potom mm, také probíhá výměna informací z pobřežní stráží, z pohraniční stráží a je to vlastně dobrý příklad spolupráce mezi Frontexem a poradním eh, orgánem. Frontex také rozšiřuje eh, tento postup na hranice pozemní a námořní. My eh, Frontex v této oblasti také podporujeme. Eh, v této chvíli se finalizuje eh, vlastně tento postup na pozemních hranicích. Pokud vás zajímají, zajímá více informací, naleznete je na webové stránce Frontexu. Mm, potom, co se týče školení a vzdělávání dětí, Tady máme tedy za prvé otázku toho školení o ochraně dětí. Podporujeme Frontex při aktualizování eh, těch základních osnov. To je vlastně takové základní kurikulum, které stanovuje eh, všech, eh, vlastně všechny vzdělávací aktivity pro zaměstnance Frontexu, pro ty, který, kteří působí v agentuře a Nyní součástí tohoto kurikula je vlastně i velký oddíl týkající se dětí a jejich ochrany. Jak už říkal Štefan, zadali jsme studii o ochraně dětí. Je to něco, co teď probíhá Frontex má mandát eh, vyvíjet tedy vzdělávací aktivity o ochraně dětí. Eh, poradní tedy forum bude eh, poskytovat jakékoliv poradenství v této oblasti. Já mnohokrát děkuji, děkuji, že jste mezi nás přišli diskutovat o vaší zprávě. Zprávu jsme distribuovali a určitě se setkáme znovu v budoucnosti, takže mnohokrát děkuji. Kolegové, jsem přísný eh, na řečnickou dobu. Je z toho důvodu, že ještě nás čekají čtyři body na pořadu jednání a už na něj máme jenom jednu hodinu. Nemůžeme přetahovat eh, z důvodu tlumočení, takže prosím vás, máte k dispozici minutu, dvě minuty. tak aby se mohli vyjádřit všichni. Nyní tedy přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je výměna názorů, eh, která bude následovat po vystoupení komise. A jde zde o, o rozvoj evropské strategie integrované zprávy hranic. Tak tady vlastně to je takzvaná operacionalizace kde Evropská eh, komise eh, v podstatě právě nastartovala proces pro integrování této strategie. Je zde Vojček Kaločinský, který zastupuje DG Home a bude tedy nás informovat o tom, jaké to, má mít, jaké to bude mít strukturu, jaký to bude mít harmonogram a tak dále. Každopádně komise k tomuto eh, tématu předloží eh, své sdělení. Takže nejprve má tedy prostor eh, zástupce komise a potom další. Dobré ráno, děkuji za tuto příležitost. Říci pár slov o rozvoji Evropské strategie integrované zprávy hranic. Zejména z toho důvodu, že eh, je pro nás obrovsky důležitý výsledek, eh, který nás čeká na eh, závěru tohoto procesu. Zásadně důležitá je taky spolupráce všech tří institucí v této oblasti. Nemám moc času, takže tak proběhnu o co tady jde. Není to vlastně nic nového, protože mm, integrovaná zpráva hranic ehm, v určité formě existuje už poměrně dlouho, jak vidíte tady na obrazovce. V roce 2006 ku příkladu rada definovala základní, tedy koncepci jakéhosi modelu eh, kontroly hranic. Potom v Lisabonské smlouvě je taky ustanovení, které říká, že bychom postupně měli směřovat k mm, integrované zprávě hranic Evropské unie. Eh, asi nejdůležitější ale je, co mm, mm, nastalo minulý rok, a sice bylo přijato tedy na nařízení o integrované zprávě hranic. Podle toho nařízení máme nyní model čtyř vrstev přístupu a kontroly. Tady vlastně tady máme opatření ve třetích zemích, eh, opatřeních eh, v mm, zemích, které sousedí se třetími zeměmi, potom vlastně samotná opatření na eh, kontrole, tedy ty, ty kontroly na hranicích. Taky je velmi důležité, že už je vyjasněno, jaká, jaké jsou institucionální zodpovědnosti, jak je tady institucionální proces, který je potřebný pro efektivní eh, tedy provádění v praxi. Tady máme tedy agenturu eh, pro evropské eh, pohraniční a pobřežní stráže. A potom samozřejmě ale máme také eh, jednotlivé české státy a jejich stráže. Takže tady jde o jakousi sdílenou zodpovědnost mezi tedy to evropskou úrovní a vnitrostátní úrovní. Stejně důležité je, že to nařízení definuje 11 strategických složek které vidíte zde. Jejich definice naleznete v článku 4 eh, nařízení o evropských pohraničních a pobřežních strážích. Z pohledu komise je potřeba také definovat eh, určité horizontální prvky. Eh, tady zejména tedy jde o implementaci té integrované zprávy hranic. Nesmíme zapomínat na základní práva, která vlastně platí pro všechny tyto složky, ty strategické složky, a to tež také platí pro mm, výzkum a vzdělávání. To jsou prostě horizontálně eh, uplatnitelné složky. Potom komise navrhla takzvaný strategický proces eh, pro tedy dosažení eh, té integrované zprávy hranic. Ve třetí zprávě o, potroku, o pokroku, o implementaci tedy eh, nařízení, které bylo přijato v květnu, komise předložila poměrně ambiciozní eh, návrh procesu, co se také týče harmonogramu. Ale v podstatě tady jde o konkrétní strategii, která by se skládala ze tří integrovaných eh, paralelních proudů. Tady je tedy politická úroveň, to je první. Potom je technická a operační strategie, a potom vlastně ustanovení vnitrostátních strategií na úrovni tedy členských států. Zde se tedy snažíme dosáhnout interoperability toho strategického rámce pro ten, tu integrovanou zpráv, zprávu hranic takže bude to platit pro všechnu eh, Evropskou pohraniční a pobřežní stráž, abychom zajistili efektivní implementaci. Ještě několik mm, prvků, které se týkají eh, té, tohoto procesu ISH. Eh, potřebujeme tedy eh, jasné politické vedení. Takže hned v úvodním ustanovení 8 se eh, mm, naleznete jasnou definici. A taky odpovědnosti evropských institucí. je potřebná taky eh, spolupráce této agentury s dalšími zainteresovanými hráči. záměr této politické strategie je ustanovené, ustanovení tedy vlastně rámce na politické úrovni. No, to by tedy potom bylo vlastně také politické vodítko. Nemá to být nějaká konkrétní strategie operační povahy. Komise se taky představuje, že výsledkem toho procesu bude ustanovení nebo respektive eh, komise přijme ehm, sdělení, eh, které bude k dispozici nejpozději tedy v říjnu 2017. A jak už jsem říkal, zde bude obrovsky důležitá spolupráce mezi komisí, parlamentem a radou. Komise tedy bude spolupracovat s těmito institucemi i při e, přípravě tohoto sdělení. komise se tedy obrátí na parlament i na radu, aby schválili toto sdělení. Uh, Pokud jde o druhou dimenzi, tak v článku 3 odstavce 2 nařízení EBCG eh, se hovoří o novém klíčovém úkolu agentury a to je vytvořit eh, technickou a operační strategii pro integrovanou správní hranic. Eh, to znamená, že skutečně přistupujeme k té operacionalizaci strategie. A protože nastavení proces má ambiciozní harmonogram, je jasné, že agentura bude muset na tomto úkolu začít pracovat v součinnosti s členskými státy a komisí co možná nejdříve. Nakonec ovšem eh, konečné schválení správní radou agentury může nastat až v okamžiku, kdy bude strategie schválena všemi třemi institucemi na politické úrovni. Takže to je ten předpokládaný časový plán a myslíme si, že pokud vše půjde dobře, tak by agentura mohla mít schválenou strategii v únoru příštího roku. A poslední slide. Tady bych chtěl zmínit třetí dimenzi strategického procesu a to je vytvoření eh, národní strategie integrované zprávy hranic eh, v každém členském státě. To je jasný požadavek vyplývající z nařízení EBCG, protože hm, členské státy eh, dříve se řídili šengenským hm, manuálem a tehdy bylo doporučeno, aby měli takovouto strategii. Dnes už je tato strategie pro integrovanou zprávu hranic závazná. Strategie musí být v souladu s technickou a operační strategií, kterou stanovuje agentura a musí vzít v potaz klíčové prvky eh, nařízení EBCG, konkrétně článek 4. Práce by měly probíhat opět paralelně, ale komise předpokládá, že členské státy by nejpozději do 6 měsíců po schválení operační strategii, strategie agenturou měly s touto strategií sladit národní strategie. Některé členské státy už tu strategii, vlastní strategie hotovou mají, některé na ní pracují a vše by mělo být hotovo do té do půl roku po schválení politické strategie agenturou. A pak eh, přes šengenský eh, evaluační mechanismus eh, dojde k zhodnocení celého procesu. Zjistí se, zda jsou splněny všechny politické, technické i operační prvky. A ještě bych chtěl zmínit, že v tuto chvíli agentura podporuje členské státy při vypracovávání školicích programů v rámci integrované zprávy hranic tomu tedy už dochází a je to také velice důležitý, konkrétní způsob, jak celý proces eh, propojit. To by bylo ode mě vše. Doufám, že jsem dodržel řečnickou dobu a pokud máte nějaké dotazy, velice rád eh, je zodpovím. Děkuji, pane Kaločinský za vaši prezentaci a teď dám prostor poslancům, aby se vyjádřili a první zájemce je paní Mecola. Děkuji, pane předsedo. Já tady eh, zastupuji kolegu Artise Publika, který eh, nemůže být eh, přítomen. Nařízení EBCG poprvé stanovuje obecné zásady pro integrovanou zprávu hranic. Článek 4 nařízení definuje seznam 11 strategických prvků, které by měly být součástí integrované zprávy hranic IBM e, tedy koordinace, analýza rizika, společné operace při dohledu a tak dále a tak dále. Stejné nařízení také uvádí, že vypracování evropské Strategie IBM je odpovědností institucí Evropské unie a že agentura odpovídá za provádění technické a operační strategie a členské státy zase za vypracování svých národních strategií IBM. Vypracování těchto strategií je nedílnou součástí nařízení EVCG a do značné míry bude eh, na těchto nástrojích záviset úspěch celého nařízení. Není pochyb o tom, že velice důležitým úkolem bude právě vypracovat ten celkový rámec, to znamená tu politickou strategii pro IBM. Evropská komise je tou institucí, která zde má odpovědnost. Nicméně během vyjednávání o nařízení o EBCD eh, bylo jasné, že je potřeba stanovit rámec pro takovou strategii v úzké spolupráci s komisí, parlamentem a radou. Takže by nebylo vhodné, abychom žádali po radě a parlamentu, aby pouze sdělení mm, o IBM, strategii IBM schválili, aniž by měli možnost eh, o tom debatovat a do procesu vstupovat. A proto pan Pabrix a já vítáme to, že nakonec eh, vznikl prostor pro rozpravu eh, o tomto dokumentu. Děkuji. Paní Sipl. Děkuji. Děkuji za to, co už řekla Roberta Mecola. Díky tomu to můžu zestručnit. Kromě eh, obsahu bych chtěla totiž eh, doplnit eh, to, že trváme na tom, aby velice důležitým úkolem bylo také vyhledávání a záchrana. To je důležitý úkol mm, Frontexu, stejně jako ochrana osob, které žádají mezinárodní ochranu. Myslím si, že, a tady reaguji na to, co už eh, zaznělo, že i tyto úkoly musí být eh, vyjasněny v rámci politické strategie. Takže opakuji, že tato informace je pouze jakýmsi prvním krokem. Teď je třeba ověřit, eh, jak reálně zrealizovat výměny, tak aby ta politická strategie skutečně v praxi fungovala a aby umožnila všem agenturám vypracovat si odpovídající technické a operační strategie. Děkuji. Děkuji, paní Veržia. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci. Mám několik otázek. Celá záležitost je dosti odborná. A přesto mi tam obsahově, co si chybí. Když jsem vás poslouchala, tak jsem vyrozuměla, že ty národní strategie eh, se teprve vypracovávají a že řada členských států už je má hotové a už se snaží integrovat. Mně eh, jenom plně není jasné, jak celý ten proces bude probíhat a tím vlastně navazuji na to, co řekla paní Sipl. Když budeme čekat na návrh komise až do října. Neměli bychom ještě do té doby začít pracovat na politické strategii? E, zároveň bychom chtěli té strategii dát za parlament e, určitou formu. Děkuji. Nyní paní Valero. Thank you. I would... Děkuji. Já chci položit otázku komisi. Eh, vyhledávání a záchrana, to je jeden ze strategických komponentů eh, IBM a tak se chci zeptat, co mm, soudí komise o včerejším prohlášení italské vlády eh, o jejich záměru zabránit eh, připlouvání plavidel, která neplují pod italskou či eh, evropskou vlajkou a věnují se záchraně na moři. Děkuji. Ještě nějaké další otázky či vyjádření eh, od poslanců? Pokud ne, tak vrátím slovo opět komisi, aby mohla odpovědět. Děkuji. Děkuji za vaše dotazy. a děkuji za toto velice mm, důležité první zamyšlení nad celým procesem. Já chci říci, že eh, za komisi je zcela jasné, že Evropský parlament musí být do celého procesu plně zapojen. A to bylo, myslím, zcela jasně nastaveno a zaznívá to i ve zprávě Evropské komise v květnu, kdy jsme celý eh, proces nastavovali a kdy jsme ho navrhovali. Teď jsme ovšem teprve eh, na počátku. Proběhlo teprve jedno odborné technické zasedání s eh, experty, ale jakmile už eh, ta strategie bude k dispozici, budou tady konkrétnější prvky, budou se definovat, tak je jasné, že politický příspěvek Evropského parlamentu bude naprosto zásadní. O tom není žádných pochyb. Ještě bych chtěl vyjasnit eh, ten vztah, eh, vy jste se tady ptali na vztah mezinárodní strategií a eh, celým tím procesem, jak to bude fungovat. Procesy jsou tady zcela jasně nastaveny. Členské státy mají určité povinnosti, například vypracovat si národní strategii a komise. Nejprve přes evaluační mechanismus Schengenu říkala, dlouhodobě uváděla, že je důležité, aby každý členský stát měl strategii pro integrovanou zprávu hranic. Dříve to bylo doporučení, dnes už je to povinné. Členské státy už eh, tedy aspoň některé z nich už na těchto strategiích začaly pracovat, dostali od skupiny Ševal mm, eh, doporučení jak tuto strategii eh, zpracovat. V celém procesu tady postupují a nařízení eh, po členských státech žádá, aby jejich strategie byla v souladu s technickou a operační strategií a také s nařízením o EBCG. Některé členské státy totiž už své strategie mají, takže tyto členské státy je musí sladit a revidovat je tak, aby byly eh, v souladu s novým procesem. A co z toho vyplývá pro nás? Eh, to, že politická strategie bude jakýmsi vodítkem pro to, jak by měly vypadat strategie národní, jaké prvky by měly obsahovat a, a kam by měly směřovat. Takže e, vše toto teprve bude muset proběhnout. My si uvědomujeme, že těch šest e, měsíců to je ta lhůta pro vypracování e, národních strategií poté, co bude schválena politická strategie, ale samozřejmě je možné začít pracovat už dříve, paralelně a bude to vyžadovat koordinaci všech eh, zainteresovaných. Ještě musím říci, respektive potvrdit, eh, že vyhledávání a záchrana osob zůstává důležitým prvkem strategie integrované zprávy hranic EU. Evropská unie nadále tento eh, prvek vnímá eh, za, za důležitý, je tam zapracovaný, jsou tam jasná ustanovení, která se ho týkají. Bohužel v tuto chvíli eh, nemohu podat vyjádření o situaci v Itálii. Dokážu se představit, že mm, se k tomu vyjádří tiskový mluvčí Evropské komise, pokud to bude možné na polední tiskové konferenci, ale já sám v tuto chvíli eh, nemohu na vaši otázku přímo odpovědět. Děkuji vám a tím uzavírám tuto výměnu názorů s tím, že dojde ještě k zasedání odborníků eh, během září a pak sdělení komise bude asi zveřejněno eh, v říjnu. Vážení kolegové, dalším bodem je výměna názoru ze zástupci Evropské komise a zástupci Evropské služby vnější činnosti o společném sdělení o nových podnětech pro partnerství mezi EU a Afrikou. E, výbor LIBE zpracuje stanovisko k původní zprávě DEVE a zpravodajkou pro Libe je paní Kienge Náš výbor mm, by chtěl mm, znát podrobnosti zejména o bodech 5 a 1c. E, sdělení zejména se týká o e, řízení migrace a mobility. Napřed e, udělím slovo zástupcům komise a SVČ a poté zahájím diskusi s poslanci a také se spravodajkou. Takže nyní má slovo komise. Nejsem si jistá, zdali se už všichni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 Takže paní De Lorenz, děkuji. Já eh, jsem eh, ředitelkou pro Afriku z eh, SVČ a úvodem bych chtěla uvést tři body na základě sdělení, které jste zajisté viděli, četli a problematika je, nebo jsou uprchlíci Nejdříve během deseti vteřin jakýsi přehled samitu EU-Afrika, za druhé co myslíme řízením migrace a mobility a e, za třetí e, e, jakýsi náhled do té vlajkové lodi, kterou jsme v sdělení navrhli. Když se podíváme napřed na summit, v němž eh, je migrace jedním bodem eh, z mnoha. Takže my se snažíme eh, vytvořit určitou dynamiku, politickou dynamiku. Bude to summit šéfů státu a vlád z Afriky a Evropské unie. Půjde vlastně o budoucnost naší spolupráce. A my chceme tomu dát určitý pozitivní náboj, protože Afrika a respektive členské státy EU jsou e, číslem jedna ve spolupráci s Afrikou v mnoha ohledech. Hlavním tématem bude mládež, to znamená půjde o investování do e, mladých e, lidí a to je právě ten pozitivní náboj, který bychom tomu chtěli propůjčit. V tom sdělení zdůrazňujeme několik, několik směrů. Chceme Eh, budovat eh, pružné státy a společnosti, odolné státy a společnosti. To jsou tedy otázky konfliktu, ale také eh, řízení zprávy a tak dále. Dále pak vytváření pracovních míst, zejména pro mladé lidi. Když se podíváme na druhý bod, totiž řízení migrace a mobility, tak to vnímáme jako něco velmi důležitého. Migrace a mobilita jsou eh, důležité z hlediska ekonomického, eh, sociálního i bezpečnostního v rámci, tedy v Africe i v Evropské unii. Vy se zabýváte evropskou politikou, takže eh, to dobře znáte a nemusím zacházet do detailu, jak to ovlivňuje evropskou politiku, ale má to samozřejmě dopady i na politiku v Africe. Politický rámec pro Evropskou unii je definován eh, procesem eh, z Valety, kde máme eh, jedno prohlášení a také akční plán. V tom dokumentu je pět pilířů, které mohu později osvětlit budete-li si přát, ale důležité na tom je, že to obsahuje jak investice do základních příčin, legální migraci, readmise, návraty, boj proti eh, ilegálnímu obchodování, eh, protože zločinecké eh, organizace se na migraci podílejí, takže to je komplexní politický rámec. Dále se chceme zaměřit na eh, tři body, to je také uvedeno ve sdělení. Jednak eh, tedy jde o to řešit migraci z regionální perspektivy. Migrace znamená, že se lidé přesouvají přes hranice, to je tedy důležité. Za druhé, chceme maximalizovat takzvané dividendy eh, eh, legální migrace a mobility, eh, to znamená, chceme vnímat migraci také jako hybnou sílu rozvoje a chceme také zdokonalit naši spolupráci v oblasti ilegální migrace. To znamená, že si přejeme uspořádat summit, kde budeme mít hmatatelné výsledky, a proto v rámci sdělení a plánování se snažíme definovat určité světlé body, určité pozitivní příklady. Jednak podpořit africkou iniciativu v rámci intraafrické nebo vnitroafrické mobility a za druhé chceme zvýšit naši spolupráci v boji proti eh, pašeráckým a převaděckým organizacím a to sledujeme již od eh, intenzivních jednání v roce 2015 v návaznosti na Lampedusu eh, to eh, situaci do značné míry změnilo, byl to jakýsi zlom a vidíme, že máme mnoho společných zájmů v boji proti obchodování a převaděčství, protože to obnáší samozřejmě mnoho finančních prostředků i eh, trestné činnosti a tady chceme zaznamenat pokrok. Takže na tomto místě bych uzavřela s tím, že rádo zodpovím eh, na vaše otázky. Děkuji. Je zde někdo z vašich eh, kolegů z DGF, DEFCO nebo HOME, kdo by se chtěl ještě připojit? Nikoli, takže dávám hned slovo paní Kienge, která je zpravodajkou, respektive autorkou našeho stanoviska a pak eh, mají i slovo další. Děkuji vám a děkuji také komisi a také vnější eh, službě za zprávu, kterou na shromáždění eh, předložila v roc, rok 2017 bude rozhodujícím pro eh, partnerství eh, mezi Evropskou unii a Afrikou. Afrika eh, z toho může mnohé získat, ale také Evropská unie. Vznikne určitě dobrá síť propojení a proto je důležité, abychom toto vzájemné partnerství e, e, zdokonalovali. Zpráva o Africe a Evropské unii stále ještě vychází e, ze stereotypů a proto bychom měli nakladat s Afrikou jako rovný s rovným, bez jakéhokoliv paternalismu. Afrika, to znamená v některých místech Burundi, Mali a tak dále, ještě eh, zuží války a ty jsou eh, důvodem eh, bídy a znemožňují realizaci lidských snů po prosperitě a demokracii. Nigérie, Somálie a Jemen Eh, jsou eh, země, kde hrozí hladomor, ale eh, navzdory tomu má Afrika obrovské rozvojové možnosti z hlediska ekonomického, ale také kulturního a s tím se svět postupně seznamuje. Afrika by měla být na vrcholu našich priorit. i Čína a země Perského zálivu mají e, zájem o spolupráci s Afrikou a investují tam miliardy dolarů. My bychom tedy neměli zaostávat a měli bychom si uvědomit, že Evropská unie, členské státy jsou hlavním a největším dárce ve světovém měřítku, e, pokud je o Afriku. A Měli bychom se tedy zaměřit na eh, vnitřní mobilitu, eh, což je důležité ekonomicky, sociálně i jinak. Afrika a Evropa mají společné zájmy a sdílené odpovědnosti, eh, pokud jde o solidaritu a sdílení odpovědností. Chci ještě připomenout, že v rámci těchto vlajkových lodí nebo pozitivních příkladů je také snaha investovat do eh, role africké diaspory, která se může stát jakýmsi mostem, svorníkem mezi Evropou a eh, Afrikou. Eh, uprchlíci z Afriky čím dál tím více požadují azyl v Evropě a tyto uprchlické toky nejsou správně a korektně řízení, řízeny. V Itálii nebo na břehy Itálie dorazilo 12 tisíc uprchlíků a z Afriky a e, e, Itálie reaguje na to e, se solidaritou, ale nutné je také sdílení odpovědností a o to se musíme postarat i v tom zmíněném fóru. Musíme snížit počet úmrtí a intenzivnit spolupráci eh, se zeměmi původu a eh, tranzitu. Eh, já doufám, že k tomu dojde, že nalezneme společnou a mm, korektní reakci. Eh, musíme také investovat eh, do vnitřní mobility v Africe a do mobility externí s Afrikou. Pokud eh, se nám to nepodaří, tak bude obtížné předložit společnou strategii. Měla bych také hovořit o takzvaných nucených návratech. Je nutno řešit problematiku uprchlíků a jako parlament bychom se měli zaměřit na zásady obsažené v usnesení o komplexním přístupu k migraci, mm, eh, které bylo schváleno v loňském roce a já jsem na, to spolupra- na tom pracovala spolu s paní Mecolou. Děkuji vám. Děkuji. Ještě se hlásí paní Valero a paní Veržat. Prosím. Děkuji. Já naprosto souhlasím s tím, že musíme zodpovědět na otázku, proč lidé opouští Afriku, proč chtějí ehm, do jiných, na jiné kontinenty. To je jedna věc. Ale na druhou stranu, dokud nebudeme mít opravdové nástroje pro to, abychom pomohli těmto lidem zůstat doma, budou tito lidé eh, cestovat, budou se vydávat na cestu, budeme mít nelegální migraci. A eh, nemyslete si, tito lidé vycestovávají nedobrovolně. Samozřejmě potom eh, jsou také lidé, kteří opouští zemi dobrovolně. Jsou to vlastně dvě skupiny. Eh, další otázka je také, mm, pracovní, jsou pracovní příležitosti pro, pro tyto lidi jsou um, samozřejmě zase skupiny lidí, kteří jsou třeba studenti, kteří um, jsou kvalifikovaní, u nich je pravděpodobné, že e, znajdou práci a mm, Potom jsou lidé, kteří naopak takovéto kvalifikace nemají. A znovu upozorňuji na to, že mezi těmi, řekněme, nelegálními migranty je řada lidí, kteří opouští své země nedobrovolně. A já si myslím, že potřebujeme mít um, legální možnost aby do Evropy přicestovali i lidé, kteří nemají vysoké kvalifikace, kteří nejsou studenty a tak dále. Mm, potom máme třeba Mm, také, eh, řekněme, jakousi diasporu v evropských zemích, kterou můžeme zapojit, aby eh, se, aby se zastavily třeba některé začarované kruhy. Ale mm, za poslední léta se akumulovala řada problémů a já si tedy myslím, že jak na komisi, tak na radě se musíme zaměřit na to, že je potřeba najít způsoby, jak umožnit lidem přijít do Evropy legálně. To byly tedy moje připomínky ke kapitole migrace. My hovoříme vlastně o migračních tocích a vy říkáte, že ta legální migrace eh, je potřeba tedy, aby byla organizovaná. No, já si myslím, že tady pod sebou trošku podřezáváme větev. A tady řekněme dobrá. E, to třeba platí pro lidi, kteří už e, přicestovali. Ale co s těmi, kteří se pokusí přicestovat v budoucnosti? Je tedy potřeba, aby, abychom byli aktivní v Africe, aby i Afrika tedy se postavila na nohy. Nyní paní Veržat, prosím. Děkuji. Těší mě, že mohu spolupracovat s paní Kinge na této zprávě. Myslím si, že mm, spolu souhlasíme v nejrůznějších ohledech. Přála bych si oživit partnerství mezi Evropou a, e, a, e, a mezi EU a Afrikou. na to, abychom mohli pracovat korektně, ale potřebujeme mít globální vizi migrace. Podívejme se na čísla. V mezinárod, mezinárodně máme asi 35 eh, milionů eh, Afričanů. A eh, taky se zvyšuje migrace třeba z jihu na jih Pokud chceme skutečné partnerství s Afrikou, souhlasím s tím, co říká paní Kinge, potřebujeme mít opravdu skutečné partnerství, ne nějaké, nějaký koloniální pohled na Afriku. Nejde tedy o to, abychom Africe říkali, co má dělat. Musíme podpořit demokracii, musíme přestat vyjednávat s diktátory. Sudán, roh Afriky, um, uh, Eritrea, k tomu se všemu vrátím na příští týden na um, plenárce. Je tedy opravdu potřeba zajistit um, projekty, které vedou k rozvoji, vývoji. Musíme také myslet na opravdovou mobilitu, na výměny mezi oběma kontinenty tak abychom zajistili, že se respektují zájmy Eh, migrantů, musíme zastavit úmrtí v středozemí, musíme zastavit úplně to šílenství s eh, tou neregulární, ne, ne, nelegální migrací. Naopak je potřeba přesunout se k větší míře autorizované legální migraci z Afriky. Je potřeba si dobře nastavit podmínky, podmínky pro readmise, respektování podmínek v členských státech, co se týče také poskytování podpory a podobně. Pokud tyto podmínky se naplní. Další. Děkuji. Mám tři připomínky. Jeden z hlavních eh, základů pro rozumný vztah mezi EU a Afrikou jsou férové hospodářské vztahy. A my v minulosti právě v té oblasti obchodní politiky jsme tedy měli mm, vztahy s africký, eh, s, obchodní vztahy. Připomínám třeba dohodu EPA, která přispěla k tomu, že ku příkladu zemědělské produkty z Evropské unie zničily trhy v Africe. Takže co se týče hospodářských dohod, obchodních dohod, musíme úplně udělat otočku. Musíme zastávat politiku, která opravdu bude brát v potaz zájmy afrických států. To je první bod. Druhý bod – o tom už tady někdo hovořil. Co se týče migrace, myslím si, že musíme dávat pozor na to, že tedy ve chvíli, kdy dojde k dohodě mezi EU a Afrikou, um, budeme opravdu dbát na lidská práva. Není možné, aby došlo k nějakým dohodám s africkými státy, které jsou diktaturami. kde lidé musí eh, se pokusit prchnout z takovéto země. A třetí bod. Obrovský problém v afrických zemích jsou války, občanské války a eh, tomu vůbec nenapomáhají eh, vývozy zbraní. Tady si musíme v Evropě na to dát velký pozor, pokud chceme zabránit tomu, nebo pokud chceme naopak pomoci tomu, aby eh, došlo k posílení míru v Africe, takže tyhle ty vývozy zbraní musíme zásadně omezit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ještě eh, krátkou připomínku ze strany paní Valero a potom už zpravodaj komise. Já jsem eh, vůbec nepoužila termín nelegální migrace. Já jsem hovořila pouze o nedobrovolné a dobrovolné migraci a potom někdy tomu říkáme taky neregulérní. Ale opravdu hovořme prosím o dobrovolné a nedobrovolné migraci. Nikdy neříkáme nelegální, protože neexistují žádní nelegální hm, přestěhovalci. Děkuji. Paní Kienge, chcete k tomu ještě něco říct jako zpravodajka? Eh, grazie, jo. Ano, děkuji. Velice si cením vyjádření kolegů. To nám umožní posílit partnerství. Dovolte, abych připomněla některé časové údaje. Ve výboru Libe musíme zvážit to, že vztah mezi EU a Afrikou se e, mění e, v rámci kotonu, takže je potřeba i na tomto rámci začít pracovat, respektive na rámci po kotonu. A mm, to by mělo být e, dnes naším úkolem. Budoucí vztahy mezi Africkou unii a EU se budou muset opírat eh, o tento nový rámec. Takže je třeba si začít promýšlet dlouhodobý rámec. Děkuji. Děkuji. A na závěr poprosím paní Markusen o závěrečné vyjádření. Děkuji. Chci vám poděkovat za podrobná vyjádření i za vaše dotazy. Naprosto s vámi souhlasím, když říkáte, že se jedná o rozhodující rok pro Afriku. Je to Mezinárodní rok Afriky. Rok 2017 je na programu eh, v africkém kontextu jednání G20, G7. Takže skutečně se bude Afrika řešit eh, v řadě, na řadě fór. Zmíním se teď na čtyři záležitosti, které jste uvedli. Pokud jde o to skutečné partnerství, které jste zmiňovali, tak přesně právě o toto nám jde v našem sdělení a jsme velice rádi, že pokud jde o Africkou unii, tak 2000, eh, rok 2017 je chápán také jako rok eh, mládeže a nám právě v naší politice eh, u afrických záležitostí jde o nastavení toho skutečného partnerství. Další věc, holistická vize. O tom jste také hovořili a to zapadá do našeho politického rámce, na kterém pracujeme. To znamená, že zároveň vnímáme ty primární příčiny, o tom jste mluvili, jak s nimi pracovat. Tady se zaměřujeme na legální migraci, na otázku ochrany migrantů. A do toho zapadá i problematika lidských práv. Zaměřujeme se na problém zločineckých organizací, <clears throat> Sorry. <clears throat> Migration is a touching issue, so <clears throat> Migrace je opravdu eh, věc eh, eh, silně emocionální, takže se pokusíme vrátit tady k svému vystoupení. Right. Sorry for the voice, but, but I will really try to, to continue. Omlouvám se za hlasovou indispozici, pokusím se pokračovat. Takže chtěla jsem říci, že pokud jde o holistickou vizi a o to, že se chce zpravodajka soustředit na rámec po kotonu, tak eh, z hlediska samotného samitu mezi Afrikou a Evropskou unii, tak eh, zde je cílem zajistit, abychom eh, zajistili setkání šéfů států a vlád, kteří by se věnovali Eh, africkým záležitostem. Teď bych ještě chtěla říci, že eh, řada z vás zmínila otázku diaspory a mm, určitého nevyužitého potenciálu či zdrojů eh, v této diaspoře. Ano, je to oblast, kde máme několik programů a snažíme se zajistit, že s diasporou pracujeme abychom zde spolupracovali. A na závěr zmíním věc, které se hodně věnujeme a i vy jste to zmiňovali, a to je eh, počet příchozích, rozsah problému a co dělat do budoucna. Tak eh, my dobře víme, že je velice důležité posílit zprávu řízení migrace, protože růst populace na africkém kontinentu je samozřejmě věc, kterou musíme zvážit a zmiňuje se o tom i sdělení. Takže, jak jste říkali i vy, tak my to zvažujeme z otázky skutečného rovného partnerství z hlediska holistického eh, přístupu, ale celá ta situace je takovou zkouškou pro mm, eh, řízení migrace. Migrace zásadním způsobem, jak vidíme, mění naši politiku, naše kroky a my s tím musíme počítat. A od ledna eh, se hodně intenzivně věnujeme otázce záchrany životů, trase přes Středozemní moře, protože to je ta hlavní trasa z Afriky. Musíme v této souvislosti hovořit o Libii, eh, odkud přichází 95 afrických migrantů, takže pracujeme na tom, abychom vytvořili politické řešení pro Liby, což je velice nesnadné. Sami jste dobře informováni o obtížích, na které tam narážíme, přestože se snažíme přistoupit eh, k migraci v této oblasti komplexně. Takže pracujeme na primárních problémech a mm, příčinách migrace, na řízení migrace v širším slova smyslu. Děkuji, děkuji e, za pozornost a ještě jednou se omlouvám za hlasovou indispozici. Tak jsme rádi, že hlas se vám vrátil, říká pan předseda. Jsme velice rádi, že jste e, dnes e, mohla s námi vést diskuzi a to bylo tedy předložení stanoviska paní Kienge. E, rozprava bude 31. srpna, tedy hned po prázdninách, kdy začneme o návrhu jejího stanoviska debatovat. Tímto přejdeme k dalšímu bodu na programu jednání a to je to je zpráva z pracovní cesty do Europolu, která proběhla 23. května 2017. Parlament poslal do Europolu delegaci, která se stávala z poslance Fosla. Pan Fos tedy eh, zpracoval zprávu ze své mise, kterou nám právě představí. Eh, Děkuji, pane předsedo. Mise, kterou jsme podnikli v Europolu, byla velmi dobrá a velmi informativní a tudíž byla škoda, že pouze já jako poslanec jsem tam byl přítomen, což vedlo pak k takové bilaterální výměně, výměně. Ale byla to škoda. Já bych skutečně chtěl dát podnět, eh, jestli by zájemci z výboru eh, Libe také nemohli zajet eh, přímo na místo, aby se eh, na situaci podívali vlastníma očima. I ty prezentace, které jsme vyslechli, byly velmi působivé, i když jsme věděli, čím se zabývají. Ehm, vidět to přímo v místě je něco zvláštního právě ehm, proto, Eh, že to byla tedy velmi aktuální eh, eh, doba. Není bez, zajímavé, bez zajímavosti slyšet ještě jednou, od čeho Europol vlastně je. Zabývá se přeshraničním zločinem, bojem proti terorismu, obchodováním ze zbraní, drogami, pornografií, dětskou pornografií praním špinavých eh, eh, peněz. Eh, je tam také oddělení trévy a oddělení proboj s obchodováním s drogami. Měli jsme dvě pracovní skupiny, jednu dopoledne, jednu odpoledne Dopoledne jsme se zabývali pašováním eh, či převáděním migrantů a odpoledne pak eh, jsme se věnovali zejména kyberzločinu eh, a navštívili tamní kybernetické centrum, což bylo dobře. Řekl bych, že pro Europol je obtížné brát v potaz eh, naše eh, různé právní základy, protože mm, ty s sebou přinášejí eh, různé požadavky a znesnadňují jim práci. Možná, že do budoucna bychom to měli vést v patrnosti. Europol sám se i důsledkem toho, že kriminalita je stále mezinárodnější, se soustředí eh, na eh, práci s třetími zeměmi, a to čím dál více, a bude-li jednou ustaveno EPO a Eurojust, postoupí dále v reformě, eh, tak se budou snažit to vše propojit. Zaznamenali jsme také přání, aby i členské státy se ve věci více angažovaly, protože Europol potřebuje stále více e, zahraničních odborníků z jednotlivých členských států a legislativní a e, regulační opatření často obsahují eh, zákazy používání osobních dat a to také eh, Europolu znesnadňuje práci, protože eh, to do značné míry omezuje možnost využívání takzvaných cloudových dat. Europol v zásadě také očekává že kriminální možnosti jsou stále větší a větší a e, v legislativě e, i v regulacích přetrvávají e, mezery a nedostatky, které je nutno uzavírat. Pokud jde o informace, spravodajské informace tajných služeb. I tady eh, přetrvává v evropském systému určitá mezera, určité nedostatky. Bylo by dobře, kdyby se to eh, odstranilo nebo alespoň zlepšilo. Dále pak otázka využívání sociálních médií ehm, k získávání eh, dalších informací a investigativních nástrojů Celkem za to si přejí pružnější možnosti pro vyšetřování, v nich jsou zapojena, zapojeny a mm, to bychom měli vidět i e, perspektivně. Pokud e, jde o kybernetický zločin, to je jeden z odpoledních bodů, e, tak tato oblast zločinu se stále více šíří a je dokonce možné určité trestně právní akty někde zakoupit nebo objednat a na to je nutno také eh, reagovat. To jsou tedy nové kybernetické útoky. Eh, existuje celý eh, soupis takovýchto eh, eh, jevů, také bitcoiny, darknet, eh, to vše představuje určité nebezpečí do budoucna a také v oblasti informačních technologií a také prohledávání v této oblasti se rozevírá stále větší nedostatek nebo propast um, expertů. Je tam nedostatek expertů. Dále špionáž. Čína, Rusko jsou velmi aktivní v tomto ohledu. A tady jsem si odnesl pocit, že E, tyto věci bychom my zákonodáci měli více vzít do rukou. E, já e, mohu pouze doporučit, abychom to ještě jednou projednali ve větší skupině. To by nemělo být tak nákladné odjet na jeden den do Hágu, tam a zpět by to skutečně nemělo být tak drahé. Skutečně to stojí za to, je zajímavé také nasát i tamní atmosféru a e, lépe pochopit situaci e, a tedy nezbytnost bojovat proti kriminalitě na všech úrovních. Děkuji. Děkuji za tuto zprávu a e, táží se, zdali jsou ze strany poslanců otázky, připomínky, komentáře. Zdá, zdá se, že nikoli, takže děkuji ještě jednou panu Fosovi za zprávu a také za cestu delegace do Europolu. A nyní eh, v závěru našeho zasedání se dostáváme k poslednímu bodu pořadu jednání. Vyslechneme si něco o eh, pokroku eh, trialogu v rámci reformního balíčku týkajícího se Evropské asilové agentury. Tento balíček eh, prošel eh, vyjednávání v rámci trialogu a za eh, malckého předsednictví doznal určitých změn, pokroku a poslední trialog proběhl minulý, minulou noc a nyní si vyslechneme stručnou zprávu pana Niedermüllera. Děkuji opravdu velmi stručně. Včera v trialogu bylo dosaženo široké dohody o Evropské agentuře pro eh, azyl a příslušném nařízení. Eh, dosáhlo se také eh, provize pro mm, dočasného tedy postupu, co se týče kontroverzní kapitoly monitorování, dodržování základních práv a také technické pomoci. Evropský parlament musel udělat výrazné ústupky, ale také rada a ve finále eh, je to poměrně eh, vybalancované. Parlament vlastně chtěl, aby EASO byla eh, plnohodnotná evropská agentura, ale zároveň, aby si ponechala svoji nezávislost, tak aby se zvýšila, zvýšily operační a technické kapacity Mm, s tím, že samozřejmě to bude ukotveno v tom společném azylovém systému a um, udržovat základní práva. Teď vlastně tedy jde o to, zda rada dá zelenou k, tomu, k tomuhle tedy um, ustanovení a děkuji všem kolegům, sekretariátu, stínovým zpravodajům za spolupráci a podporu v, v průběhu tedy vyjednávání a zejména i během včerejška. Děkuji, pane Nidomilere. Eh, je zde ještě někdo další, kdo by si přál promluvit k tomuto tématu? Není tomu tak. Takže děkuji mnohokrát a Tato schůze bude pokračovat ve 14 hodin. Eh, půjde o společné slyšení výboru Libe a Pety o osobách bez státní příslušnosti. Děkuji.